Dámy a pánové, když dovolíte, začneme s naším zasedáním. Jako obvykle, chtěl bych připomenout, že naše zasedání je natáčeno, filmováno a přenášeno po internetu. Já to říkávám na začátku každého zasedání, ale tentokrát je to obzvláště důležitá informace, protože je tady relativně málo poslanců, ale nechtěla bych, aby se naši hosté a experti nějak tím nechali eh, zaskočit či odradit, protože je ujišťují, že to, co nám tady řeknete, je stále možné schlédnout na internetu, a to nikoli pouze nyní, ale i kdykoliv později. Já jsem přemýšlel o otázce, kterou položil pan Daf a pan Gotieri. Pan Daf se domníval, že konečné hlasování o České republice je neplatné a pokud jde o obsah Eh, Byla tedy určité poznámky, které byly v pořádku. Já jsem měl určité pochybnosti o procedurálních aspektech, zda eh, taková otázka může být položena, když eh, už končí zasedání a nikoli okamžitě po hlasování. Když si vezmeme pro srovnání to, co se odehrává na plenárním zasedání, musím tedy odpovědět, že ta poznámka nepřišla dostatečně včas, ale vzhledem k tomu, že jde o zasedání výboru, můžeme použít trošku jiná kritéria, která by mohla být eventuálně i precedentem pro ostatní výbory. Takže pokud je o to samotnou podstatu uh, otázky, prostě eh, tady je právo předsedy eh, v takové věci rozhodnout. Myslím, že to bude zaznamenáno i do zápisu. V každém případě včerejší konečné hlasování není platné a bude třeba eh, zopakovat hlasování, ale pouze to konečné, to poslední hlasování, které tedy zopakujeme na příštím eh, zasedání, kde bude také hlasování. Já myslím, že je to velice vyvážené rozhodnutí. Děkuji toho, kdo tuto otázku položil, ale je prostě eh, těžké eh, takto reagovat rychle, když hlasujeme elektronicky a nemáme okamžitě přehled eh, jmén poslanců, kteří jak hlasovali. Byli tady dva poslanci, kteří neměli hlasovací kartu a byl také problém s tím celkovým hlasováním. Ale prostě okamžitě při takovém hlasování nevidíme, kdo jak hlasoval. My tedy v každém případě můžeme eh, přejít hned k tématu našeho dnešního eh, dopoledne, což je otázka přímé účasti eh, občanů v členských zemích EU model pro demokratičtější Evropu. Je to velmi aktuální téma, protože už dlouho hovoříme o demokratickém deficitu Evropské unie. Lisabonská smlouva se snažila určité věci řešit v této záležitosti. Nicméně musíme konstatovat, že skutečné a úplné záruky plné demokracie nemáme. Jednak je tady určitý strukturální problém. V rámci možností je třeba, aby rozhodnutí byla konec konců rozhodnutím lidu. Jsou tady ale určité psychologické aspekty, které sehrávají svoji úlohu. E, prostě je třeba, aby se Evropané cítili být skutečně evropským národem, aby si interiorizovali to evropanství. To jsou věci, které je třeba dále zkoumat. A i když eh, použitelné nástroje mohou vyjádřit vůli lidu, zdá se, že takovéto nástroje na první pohled nejsou tak důležité, ale stávají se důležitými, když je třeba zmobilizovat eh, lidi a ukázat jim, že jsou nástrojem vytváření Evropy. Na těchto otázkách jsme pracovali dlouho, jakož i na uplatnění článku 11 Lisabonské smlouvy, který se právě týká občanských iniciativ, eh, v podobě participativní demokracie. To není eh, nové ale musíme především zkoumat, jaké jsou důsledky takových typů iniciativ a jaké jsou záruky při jejich použití. Komise vypracovala dvojí nařízení. Za prvé nařízení 211 z loňského roku, to je to nejdůležitější. Dlouho pracovali na této otázce. V této fázi myslím, že občanské iniciativy, které byly registrovány Eh, komisí v počtu deseti. Myslím, že tedy se již sbírají podpisy, když určité komplikované problémy se objevily, pokud jde o použití informatických systémů. Potřebujeme mít záruky, pokud je o počet naschromážděných podpisů. Eh, jde také o bezpečnost, jistotu, že není možné eh, měnit či ničit již nazbírané podpisy. Tolik tedy úvodem. Samozřejmě není to jediná iniciativa občanů. Pouze iniciativa občanů nemůže eh, zvýšit demokratičnost Evropy. Musíme ještě představit si další nástroje eh, a uplatnit představivost Budeme vám naslouchat. Samozřejmě participativní demokracii v malé obci nemůžeme srovnávat s celou Evropskou unii, kde je přes 500 milionů občanů. Takže musíme uplatnit určitou představivost a vytvořit systém, jak to vyjádřil ústavní soud, vlastně vytvořit ten démos, evropský démos, čili evropský národ. Nemůžeme mít pouze soubor jednotlivců, musíme mít i něco, co se bude blížit evropskému ideálu. To jsou otázky, které klademe dnes našim expertům. Pan Jörges, pan Kaufmann, pan Schiller a pan Kirgešner Eh, budou dnes hovořit, stejně tak jako později ještě eh, profesor Liebert, eh, doktor Gross a doktor Brown binder Všichni řečníci přednesou své vystoupení. Budeme vždy postupovat v blocích dvou expertů. Každý expert bude mít 15 minut na prezentaci svého tématu a po dvou prezentacích eh, budeme mít eh, diskusi, rozpravu s komisí. Děkuji eh, panu Hafnerovi, který měl iniciativu, Hafnerovi, který měl iniciativu tohoto slyšení. Eh, on eh, vycházel také z toho nařízení 211, o kterém jsem hovořil, a teď bych mu rád dal slovo. Ja, herzlichen. Ano, děkuji. Děkuji. Pane předsedo Kasíny, já i svým jménem vítám všechny přítomné experty, všechny účastníky, hosty tohoto slyšení. Myslím si, že je to mimořádná příležitost, mimořádný okamžik. Byť bychom byli raději, kdyby tu bylo více poslanců z výboru. Nicméně hostům musím vysvětlit, že dnešní den je v parlamentu velmi nabitý, že se koná celá řada paralelních jednání a proto kolegové eh, byli z části zaneprázdněni a nemohli se našeho dnešního slyšení účastnit. Rádi bychom se zabývali demokracií, přímou demokracií, účastí občanů ve členských státech a také na úrovni Evropské unie. Mám pocit, že tato otázka získává každý den na významu. V nadnárodním společenství států, které je něco mezi svazkem států a spolkovým státem, federálním státem, se nabízí otázka, jak zajistit eh, legitimní demokratizaci rozhodnutí. Pokud se nám to dostatečně nepodaří, tak občané získají dojem, že vnímání suverénních práv na úrovni, která je výš než úroveň dosavadního stát, národního státu, jde ruku v ruce se ztrátou demokracie. Rostoucí europeizace, internacionalizace a nadnárodní rozměr zároveň znamenají konec účasti občanů. Tak tomu nesmí v žádném případě být, protože my se snažíme o demokratickou unii, tak jak je to dáno v Chartě základních práv, ale já mám pocit, že jsme zatím nedos- nenašli dostatečnou odpověď na otázku, jak bude vypadat demokracie mimo národní stát a jak ji budeme organizovat. Tato otázka je pro budoucnost Evropy rozhodující. Jsem naprosto pevně přesvědčen o tom, že evropský projekt se eh, podaří pouze tehdy a dobije srdce a hlavy lidí, když budeme Evropu chápat jako Evropu demokratickou, jako Evropu občanů. Je třeba, aby občané měli pocit, že se mohou do evropské politiky přímo měšovat, že jsou účastní rozhodování a že jejich slovo má nějakou váhu, že mohou ovlivňovat rozhodování. Pokud by byl pravdou opak, pokud by vznikl dojem, že je tu stále technokratičtější způsob rozhodování a že občané jsou stále více pouze diváky v celém procesu, že nevědí, kde se do toho procesu mohou vložit, potom se budou od Evropy stále více odklánět. A to je samozřejmě vývoj, kterému musíme za všech okolností zabránit. Já jsem ale naznačil, že bychom se měli věnovat Eh, i otázkám, které jdou dál, než to, co nás bezprostředně zajímá. Jak vypadá demokracie mimo národního státu? Jak ve všech nadnárodních, supranárodních eh, orgánech a institucích, které dneska existují, z části z nutnosti, z části eh, ne ze zcela pochopitelných důvodů, ale stále více tyto orgány dostávají Eh, rozhodovací pravomoc a my musíme při tomto rozhodování zajistit mm, podíl účast občanů. To je velká otázka, před kterou stojíme. Kromě toho v Evropě můžeme pozorovat velmi fascinující vývoj. Pokud si připomeneme posledních 20 let a uvědomíme si, jak se vyvinuly možnosti rozhodování občanů, tak zjistíme, že v rámci Evropské unie v jednotlivých členských státech na místní, komunální, regionální, ale také na uh, úrovni států došlo k velkému množství nových rozhodovacích procesů. Objevily se nové formy rozhodování. Je to dáno tím, že lidé volají po větším podílu na rozhodování. Podílejí se i na rozhodování o rozpočtu. Ku příkladu je to poradní účast na rozhodování, ale skutečně mohli jsme být svědky nárůstu takovýchto příkladů participativního rozhodování. Já si dovolím uvést několik příkladů z Německa. Od druhé světové války, od konce druhé světové války, od roku 1945 do roku 1990 jsme měli pouze několik stovek rozhodování, která byla bezprostředně ovlivňována občany na místní nebo národní úrovni, na úrovni eh, členských spolkových států, ale od roku 1990 do roku 2011 už počty takovýchto rozhodovacích procesů nebyly ve stovkách, ale v tisících. To znamená, že byly roz, eh, používány mnohem častěji. Mnoho z toho, co udělo strach, co bylo vnímáno s obavami, například se objevovala debata nebo obava, že se Eh, bude rozhodovat iracionálně, že zvítězí eh, populismus. Eh, přesto jsme si uvědomili, že když občané rozhodují o prostředcích, tak to mm, může být Eh, někdy pochybné, tak toto alespoň někteří viděli, že když budou občané rozhodovat o prostředcích státu, tak stát brzy zkrachuje. Nicméně v tuto chvíli již máme empirické eh, eh, poznatky a ty empirické poznatky ukazují pravý opak. Ukazují, že tam, kde se občané podílejí na rozhodování o daních, poplacích, o finančním o finančních záležitostech, tak e, že potom se s prostředky daňových poplatníků nakládá mnohem úsporněji, mnohem efektivněji a státní zadlužení je mnohem nižší než v zemích, kde takováto účast zaručena není. To jsou samozřejmě velmi zajímavé závěry, které směřují k tomu, že účast občanů nepomáhá pouze tomu, že se splní to obecné přání větší účasti občanů, ale že to rozhodování občanů v mnoha oblastech přináší také nové myšlenky, nové kvality pro politické procesy. Vznikají tak lepší výsledky, lepší e, rozhodnutí, pokud jsou do celého procesu zapojeni i občani a veřejnost. To je tedy jeden rozdíl participativní demokracie oproti reprezentativní demokracii, kterou samozřejmě nechceme v žádném případě spochybňovat, protože je základem naší práce v parlamentu. Chceme si ji zachovat a chceme ji i dále rozvíjet. U reprezentativní demokracie se při volbách vždycky spojují různá témata, spojuje se to s personálními otázkami a občané nemají možnost se cíleně vyjádřit k jednotlivým otázkám. U participativní demokracie, u různé, různých forem přímé demokracie je vždycky eh, centru rozhodování konkrétní otázka. Hledají se konkrétní řešení na konkrét, nebo pro konkrétní problém. Empirické poznatky ukazují, že to nevede pouze k, větší legitimizaci rozhodování, ale že to vede také k lepším rozhodnutím ve věci samotné. Pozvali jsme dnes experty, kteří se tímto tématem zabývají již dlouhá léta nebo dokonce desetiletí a od těchto expertů bychom se rádi něco dozvěděli. Rádi bychom věděli, jaké nástroje, jaké postupy existují ve členských státech, jaké zkušenosti, dobré i špatné, s nimi byly učiněni a především bychom se rádi dozvěděli, co to znamená pro Evropskou unii, co by to pro ní mohlo znamenat. Které z těchto nástrojů a postupů by mohlo bylo možno uplatnit na evropské úrovni. Jaké nové způsoby, postupy bychom mohli vyvinout, abychom na úrovni Evropské unie mohli více než doposud vytvářet možnosti pro přímou účast občanů? To je tedy základní otázka, kterou jsme si položili a kterou jsme položili také pozvaným expertům. Doufám, že jste všichni obdrželi program, že ho máte před sebou. Počítali jsme s tím, že máme tedy eh, dvě části dopoledne. V každé z těch částí budou vždycky dva příspěvky, tak aby bylo dostatek času na diskuzi, jak s eh, poslanci tohoto parlamentu, tak s dalšími eh, aktéry, kterých se to týká a které to zajímá. Odpoledne máme tři referenty Máme totiž více času, ale zvolili jsme zcela záměrně pouze tři referenty v tom časovém rámci, tak aby bylo dostatek času na diskuzi mezi nimi eh, s poslanci výboru a na diskuzi s ostatními. Pan předseda již krátce připomněl, koho jsme pozvali. A já navrhuji, abychom i hned předali slovo panu profesorovi Christianovi Jorgesovi z eh, Univerzity v Brémách. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Hefner. Děkuji, pane Hefnere, děkuji, pane předsedo, za pozvání do tohoto parlamentu. Je mi opravdu velkou ctí, že zde mohu eh, vystupovat a budu hovořit eh, anglicky, protože jsem na to zvyklý a všichni budou jistě rozumět. Budu hovořit anglicky a to proto, že mi to Eh, umožní přímou participaci posluchačů a doufám, že má angličtina bude dostatečně dobrá, abych vyjádřil poselství, jak si to přeji. Já souhlasím s tím, že za současných podmínek více než kdykoliv předtím máme důležitý důvod, abychom v Evropě intenzivně diskutovali o tom, jak můžeme demokracii posílit na všech úrovních v Evropě. A můj příspěvek Eh, bude jistě příliš abstraktní, protože organizátoři řekli, že bychom měli předkládat návrhy praktické povahy, ale současně je také pravda, že žijeme v době velice důležitých diskuzích o eh, budoucí demokracii v Evropě. A eh, pan Hefner hovořil o rostoucím významu technokratických eh, podob eh, vlády a řízení, tak eh, a na druhé straně o volání pro posílení demokracii, takže je důležité se zmínit o tomto pnutí. V první připomínce bych se rád podíval na právní stránku právníci z pravidla z toho vycházejí a chtěl bych krátce komentovat návrh, který byl nedávno předložen, abychom vytvořili nové formy eh, participace a demokracie v Evropě. Eh, Mí kolegové, jeden v Florencii a druhý je Jürgen Habermas. A na ty, o ty se budu opírat a potom vám předložím své vlastní vize demokracie v Evropě. Krok číslo jedna. Co nám eh, říká smlouva o participační demokracii. Víte to všichni velice dobře. Byla eh, vytvořena nejprve Evropským konventem a Lisabonská smlouva eh, tuto myšlenku zachovala participační demokracie, participativní demokracie není v rozporu s reprezentativní demokracií, naopak ji doplňuje, ale přesto je to nesmírně důležitá otázka a všechny důležité otázky evropské eh, politiky Eh, se opírají o různé výroky. Spolkový ústavní soud se k tomu vyjádřil, to víte, je to tedy posouzení eh, Lisabonské smlouvy, kdy eh, ústavní soud říká, že Evropská unie je rozhodujícím orgánem, který předkládá rozhodnutí a Ústavní soud řekl, že je to zásada participativní eh, demokracie a jejich mechanismu, a umožňuje přímou účast podle zásad eh, eh, rovnosti mezi voliči a je Konec citátu. Německý soud je známý, že argument je ano, ale to je typické pro současnou otázku. Soud vyjadřuje, že pouze rozhodující poradní participace občanů nemůže e, nahradit legitimizaci e, rozhodnutí na základě voleb, ale takovéto prvky participativní demokracie mohou doplňovat legitimizace evropských veřejných orgánů participativní demokracie doplňuje eh, eh, reprezentativní demokracii a činí ji efektivní. V každém případě tu nejsou žádné alternativy mezi těmito zdánlivě rozpornými pojmy. Eh, v ústavních státech je tedy ta reprezentativní demokracie. A já řeknu, jak vidím tento potenciál také pro organizování spolupráce, aby Evropská unie byla demokratičtější. E, nechci zapřednout více do e, teoretické diskuse. Chtěl bych přejít k druhému kroku, e, k návrhům, jak posílit demokracii v Evropské unii. Tyto návrhy se objevily velice nedávno. A ty mé příspěvky byly motivovány stejnou událostí, která je za námi, a to je finanční eh, krize. A eh, je to tedy úsilí vyřešit finanční krizi a plnit eh, závazek Unie k demokracii. Nebudu zabíhat do detailu, ale v podstatě je dosti srozumitelné, o jakou myšlenku jde. Za prvé demokratizace e, zapojením parlamentu do e, volby předsedy Evropské komise. E, to se týká přímo této instituce a vzniklo to, kdy Maduro a profesor Matias Kum se tím zabývali v v nedělním listu Frankfurter Allgemeine bylo uvedeno, že pan Barroso navázal na tuto myšlenku. A jsou to opravdu velice důležité návrhy. Za prvé se to týká strukturálního omezení eh, demokratického rozhodování eh, myšlenka, která zatím stojí, je taková, že rozhodování na národní úrovně v mnoha oblastech, jako využití atomové anarchie, eh, řešení fiskální politiky, mají dopady i na ostatní členské státy. A ti, kteří činí tato rozhodnutí v členských státech, neberou v potaz zájmy svých sousedů. To je tedy důvod, který je pochopitelný, ale méně snadné je pochopit eh, zprávu Madury a Kuma, kteří říkají, když eh, pozorujeme takovéto vnější dopady, tak je třeba, aby eh, na to reagovali ty, nějaký nadnárodní orgán a nadnárodní orgán, který se snaží řešit e, krizi, e, není e, legitimizovat není orgán, který má legitimitu na základě demokracie a rozhodnutí parlamentu, tedy další krok, jak můžeme vytvořit nějakou formu řízení krize, na nadnárodní úrovni, která by byla demokratičtější a Teď eh, eh, jde o tu přímou eh, volbu předsedy komise a tato přímá volba má být organizována skupinami stran, které budou předkládat návrh kandidáta evropské veřejnosti cestou prezentace programu touto personalizací se bude odehrávat politický proces, který povede k demokratizaci EU, ale já mám své pochybnosti, zejména protože nevím, jak by takto nově e, zvolený předseda mohl zapadat. Já jsem právník do e, struktury výběru předsedy komise a jak by nový předseda eh, mohl mít kompetence, aby opravdu rozhodoval o eh, zásadních otázkách, které eh, stojí velmi mnoho peněz určitou skupinu států v Evropské unii, jak může očekávat nebo požadovat solidaritu. Tedy celý tento kontext, jak by to mohl řešit předseda komise. To se mi zdá málo reálné, ale v každém případě to je jeden takový návrh. A druhá část, to bych rád navázal na Jürgena Habermase. Tedy nedávno jste možná četli ve Frankfurtu Allgemeine, že předložil určitý manifest, píše pravidelně a tento každý týden a tento manifest byl opravdu důrazný. Je to kritika politického procesu, jehož jsme eh, svědky. Ale na druhé straně zdůrazňuje eh, význam Evropanu Habermans vidí jedinou šanci, jak Evropa může řešit své eh, problémy, aby to tedy řešila v podobě práva. A co navrhuje? Je to předkládá myšlenku Evropy, která je blízká tomu, co jsme slyšeli v úvodní poznámce. Ani federace, ani eh, spolek států, ale mají to být občané, kteří jsou eh, součástí národní politiky, ale současně jsou evropskými občany. A toto eh, napětí eh, je třeba vyřešit, říká Habermas, tím, že se vytvoří Evropská federace. On se nevyjadřuje příliš eh, konkrétně, ale hlavní myšlenkou je to, že by se měla organizovat referenda a svolávat konventy. Je to takový eh, návrh, který chce posílit participaci evropských občanů. Habermas byl vždy poněkud eh, utopický, ale toto je v každém případě eh, určitý návrh. Sice nevím, jak bychom ho mohli uskutečnit během přetrvávající krize, ale jsou tu různé iniciativy a vyjádření politiků, jak by se mohly předkládat operativní návrhy, ale přesto se eh, nevytváří nový ekonomický program nebo ekonomická politika myslí vytvářet eh, fóra, aby evropské rozhodování mělo oporu eh, v participačních iniciativách. Habermas, eh, a to je, myslím, další slabá stránka, říká, že je před námi velice dlouhá debata. A mohli bychom předpokládat, že když budou převedeny kompetence, kompetence, které jsou doposud na národní úrovni, na evropskou úroveň. Bude to jistě narážet na praktické překážky. A mě fascinuje ta myšlenka, že by se evropský proces měl stát novou hnací silou, že by se konala referenda nejenom v Dánsku nebo v Irsku, ale že by se jednalo skutečně o široké iniciativy, eh, které by eh, eh, vyústily v novou evropskou konvenci. Já bych nyní předložil několik také komplexních návrhů. Je které mám já. Je to alespoň taková představa, jak já bych se díval na konstrukci evropské politiky. Normativní bází je takový starý eh, eh, vzorec a to je eh, jednota v rozmanitosti. Ne, Máme celou řadu otázek eh, regulační politiky, ale tady jde o vzájemnou závislost a současně i o tom, že hovoříme o eh, tomto procesu eh, spolupráce s občany. Já bych rád uvedl dvě zásady, o které se může opírat tato myšlenka a potom budu mít několik takových eh, volných eh, návrhů, jak to realizovat. Obdobně, jak navrhovali Madura a Kum, evropské právo je legitimní, protože eh, nahrazuje nedostatky v národních demokraciích. Hlavní předpoklad spočívá v tom, že se nám podaří dosáhnout určité vzájemné závislosti v Evropě, kdy národní státy již eh, nejsou schopny samostatně řešit problémy. A když činí takovéto eh, rozhodnutí, tak to má dopady na sousední státy a ty nejsou eh, schváleny těmi, na které to dopadá. Je to problém demokracie a evropské právo musí nějak kompenzovat tyto deficity. Je to tedy Eh, právní konstrukce v Evropě, eh, která se může ubírat různými cestami. Evropské právo vytvořilo určité technické postupy, jak eh, definovat povinnosti státu, aby respektovali zájmy eh, svých eh, sousedů. Je to známé od Cassis de Dijon a další. Ale co je naléhavější, je skutečnost, že není možné reagovat konstruktivně na problémy pouze na národní úrovni úrovni. je to tu také neschopnost vytvořit politický reprezentativní orgán na evropské úrovni, který by toho byl schopen. Takže je to něco je teoreticky jako konstitucionalizovaná spolupráce. Habermas hovoří o dvojí kapacitě Evropské partit participace politiky. Je to přímá účast která se odráží o politickou tvorbu e, vůle. Měli bychom ale uznat, že rozmanitost svět autonomie členských států bude dále vytvářet oblasti nesouhlasu a proto e, žádný orgán nemá konečnou e, kompetenci, která ovlivní, vytvoří legitimní rozhodování. Já se nalezl já jsem zjistil, že to je tedy eh, fascinující nový nástroj, protože nám dovoluje organizovat politické procesy mezi evropským eh, uspořádáním a přesto vytváří eh, proces rozhodování, který se opírá o výměnu názorů a o diskuse. Hmm, my jsme o tom diskutovali a nedospěli k závěru, který by všichni akceptovali, ale takovéto rozhodování povede k rozhodnutím, která budou respektovat eh, celé eh, zájmy celku a přesto eh, rozptilovat pochybnosti jednotlivých národů. Řekl jsem to na příkladu jaderné energie. Nebudu se tím zabývat, je to velice choulostivá otázka, ale to ukazuje, jak národní rozhodování má dopady na sousední státy, ale jinak nemáme žádný evropský orgán, který by učinil konečné rozhodování, ale jinak musíme organizovat politický proces, který se bude snažit eh, vytvořit nějakou formu soužití eh, z jiné perspektivy, eh, za jiných podmínek v Evropské unii. Naléhavým příkladem je v každém v případě řešení finanční krize. Evropská krize a její řešení musíme se na ní podívat a přitom jasně vidíme tendenci organizovat formy řízení krize na nadnárodní úrovni. Je to technokratické rozhodování, je to taková to mašinerie, která opravdu demokracii ohrožuje. To Habermas vyjadřuje velice dobře, jakožto německý eh, právník se nemohu tedy odklonit od shodnutí eh, eh, Spolkového ústavního soudu a e, všichni pocítili po tomto rozhodnutí úro, úlevu, ale já to nemohu říci na jedné straně. To byly obavy po Lisabonském rozhodnutí, ale podařilo se obhájit e, rozpočtové eh, kompetence spolkového eh, sněmu a jeho zapojení do eh, rozhodování o ESM. Jistě doplnil bych to, co říká soud v důležitém odstavci a budu citovat schválením pomoci na posílení stability ovlivňuje spolkový sněm E, na základě ústavy účast na rozhodnutích o částce, podmínkách a e, rozsahu e, pomoci. A proto určuje ty, tyto podmínky jakožto německý občan, někdo k jehož prostředky spravuje spolkový sněm, nemohu cítit úlevu. Má demokrati- je postaráno, má demokratická práva, ale nejsem si eh, tím jist jako občan Unie. Co znamená demokracie pro zbytek eh, Unie? Proč eh, německý spolkový sněm může požadovat, co e, se bude činit v rámci řešení úsporných e, opatření, což pak německý e, soud zafixuje spojení mezi ekonomickou stabilitou a sociálními úsporami. Je to zklamání, protože v předchozím odstavci soud otevřel mnohem více demokratičtější perspektivu. Byla to interpretace v základním právu a soud nyní vysvětluje, že tato alternativní doložka nemá chránit určité prvky německé ústavy, ale má chránit demokratické procesy, demokratická rozhodování a zachovat eh, demokratický proces v Evropě. To je mnohem konstruktivnější a více se to blíží ideálům které eh, eh, mají iniciativy občanů. Zdá se, že eh, to povede k vyřešením konfliktu mezi rozpočtovými kompetencemi, ale opravdu organizováním politických procesů. Jistě já nemám žádné odpovědi na tyto otázky, jak vyřešit finanční krizi tím, že mám tento stručný nástin, ale vím, co ohrožuje demokracii v současnosti. Je to to, že na jedné straně v Evropě se činí rozhodnutí eh, technokratickou mašinérií, která se snaží vnést disciplínu do Unie a to rozhodně není eh, demokraticky ospravedlněno a současně úsporná opatření činí podmínkou. Týká se to ostatních oblastí politiky. A já naznačuji, budeme-li akceptovat, že Evropa je socioekonomicky rozdílný celek různých uspořádání, ale přesto eh, chce eh, kooperativně organizovat rozhodování, potom musí institucionalizovat toto rozhodování tak, aby to respektovalo nejenom zájmy členských států, ale aby to respektovalo i zájmy občanů, protože se jich to do týká, takže tu vidím celou řadu možností, jak otevřít tyto procesy a zajistit participaci. Na tomto místě bych chtěl skončit. Myslím, že už jsem využil svůj čas a obávám se, že jsem byl také příliš abstraktní. Yes, thank you very much. Děkuji vám, pane profesore Jirgesi. A teď bych chtěl poprosit Bruna Kaufmana, zda by mohl přijít také sem za předsednictví. Eh, on je eh, předsedou eh, Evropského institutu iniciativy a referenda a také je radním ve Švédsku ve Falun. A on sám jistě vysvětlí, eh, že v jakém způsobu kombinuje výzkumné aktivity a eh, aktivistické aktivity. Děkuji vám. Děkuji. Eh, Geralde, děkuji pane Kasíny a děkuji také celému výboru za to, že zorganizovalo Eh, toto velice aktuální slyšení. Myslím, jak už bylo řečeno, že to je nejenom aktuální proto, že v mnoha slova smyslech máme krizi i z hlediska legitimity EU a jejich institucí, ale také proto, že se nacházíme zhruba v polovině eh, jakéhosi vývojového procesu, který nemůžeme eh, přehlížet, tedy vývoje směrem k demokratizaci evropské demokracie. A já bych eh, se chtěl podívat na tyto otázky z celosvětového hlediska. Proto začínám světovou mapou, kde vidíte, že Evropa z celosvětové scény je stále ještě příkladem nadnárodní demokracie. E, takovýto typ slyšení vlastně určité deja vu, protože už po desetiletí e, se organizují takováto slyšení a já si velice dobře vzpamatuju ve Štrasburku v roce 92 jedno slyšení, kde jsem diskutoval otázku nadnárodní demokracie a jeden kolega z Nizozemska mě zesměšňovala a říkal, to je nesmysl, nadnárodní demokracie možná není a dnes eh, to diskutujeme ještě daleko důkladněji, protože eh, to teď probíhá, to se teď odehrává. Eh, není to otázka vytváření nadnárodní demokracie, ale otázka vyzkoušení těch nejlepších cest, když se dnes Eh, podíváte na rejstřík eh, Evropské komise s iniciativami občanů, tak vidíte, že takové eh, iniciativy už jsou zaregistrovány. Minulý týden bylo možné podepsat jednu z takových iniciativ elektronicky a to je daleko více, než bychom měli tendenci to připustit, protože je to vlastně poprvé, kdy je možné takovou iniciativu elektronicky podepsat. Nejen ve Švýcarsku, v Itálii nebo ve Spojených státech máte možnost eh, schromažďovat podpisy online. A i když je to velmi těžké, je tam celá řada problémů, ale je to proces, který probíhá. Prostě už to probíhá už jsme začali eh, prožívat nadnárodní eh, demokracie a musíme se vytvořit eh, principy takovéto nadnárodní demokracie. Také vlastně je tady určitá identita nadnárodní demokracie, kterou stanovuje smlouva články 10 a 11, kde vytváříme to porozumění, že moderní demokracie musí být také opřena o účast občanů ale ještě něco víc. Musíme se také dohodnout na konkrétních eh, postupech či procedurách. Evropská iniciativa je vlastně postup, který byl schválen eh, prakticky tou největší možnou většinou v Evropském parlamentu a také s tím vyjádřili souhlas všechny členské státy. Mezi eh, tedy máme principy, máme postupy, procedury a teď jde také o to, jak to v praxi vypadá. To je velice fascinující proces. Je to mnohem víc než pouze diskuse o participativní či přímé demokracii v Evropě. Dostali jsme se do bodu, kdy už tolik nehovoříme o tom, zda by měla být participativní a přímá demokracie, ale spíše o tom, jak by měla být organizována a využívána. Moderní demokracie se vlastně opírá o tyto principy participativní a přímý demokracie. Je to vlastně klíčový aspekt eh, této moderní reprezentativní demokracie. Musí se opírat o čtyři pilíře. Samozřejmě právní stát, ochrana lidských práv, na tom se všichni shodneme. Za druhé, Eh, také představa, že moderní eh, reprezentativní demokracie se týká vlastně přenášení pravomocí eh, v, ve švýcarských kantonech ještě bylo možné schromáždit všechny občany, ale ve větším prostoru musíme mít přenášení pravomoci. Za třetí je to tedy otázka účasti. Tady je vlastně někdy takové nedorozumění, že vlastně přímá demokracie a participativní demokracie, že jsou v protikladu. To není správné pochopení. Ono to lze skloubit. Účast přímé demokracie má formy také i určitého přenášení pravomocí a respektování právního státu. Účast. A to je těžká věc, kterou eh, si klademe otázku, jak vytvořit. Někde vznikají i monopoly moci a vlastně je třeba vysvětlit těm, kdo jsou u moci, že se musí o svou moc podělit. EU nám teď vytváří velice zajímavý nadnárodní rámec pro demokracii. To není věc, která by byla pouze vytvořena Lisabonskou smlouvou či občanskými iniciativami. Ono už to v celé řadě členských států existuje a to je také ten aspekt dnešního slyšení od roku 1973. 53 národních eh, hlasování, referent na téma Evropy proběhlo. V roce 1992 právní pojem a identita evropského občanství byla definována. Budeme mít 20. výročí tohoto pojmu evropského občanství a nyní ještě existuje tedy Evropská občanská iniciativa. Jaké jsou klíčové výzvy, aby to fungovalo? I když eh, já jsem třeba v květnu byl v Irsku a sledoval jsem hlasování o ESM a viděl jsem, že řada lidí v Irsku, zejména ti, kdo jsou u moci, nejsou hrdí na své tradice lidového hlasování. To samozřejmě se týká takové té představy, že co největší možné míře je dobré lidi nechat stranou. Stejný problém máme také u Evropské občanské iniciativy. Lidé nevědí o svých právech, nevědí, že už je tady deset iniciativ, nevědí, jak je mohou podepsat, nevědí, že mají stejná práva jako Evropský eh, parlament eh, nebo eh, členské státy v možnosti navrhování evropské legislativy. Čili měli by tady být lidé, kteří by je informovali, kteří by je poučili v této věci. ti, kdo se podílejí na těchto aktivit v každodenní činnosti, ehm, dostávají řadu otázek z celé Evropy. Jak to můžeme udělat? Jak můžeme Evropskou občanskou iniciativu rozvíjet? A Eh, tady není dostatečný výchovný proces, aby lidé v Evropě měli informace, aby o tom všem opravdu věděli. Jsou tady pokusy, ale eh, opravdu mají velmi málo zdrojů k dispozici. Takže je tady třeba i podpory pro ty, kdo chtějí využít svých práv. Mnozí si kladou otázku, jak můžeme změnit naše struktury a naše demokratická práva ale ta demokratická práva, která již máme, stále ještě nejsou důkladně využívána, nejsou všeobecně sdílenou praxí. Proto potřebujeme vytvořit podpůrnou infrastrukturu pro evropské eh, občany, aby se tyto, tyto občané stali skutečně evropskými. Je tady samozřejmě služba překladů, je tady Evropský parlament jako klíčový faktor evropské demokracie, ale evropští občané alespoň ve své většině to tak nevnímají, jakože je to jejich infrastruktura. To je také velká výzva. Takže nejenom, že je možné vytvořit takové evropské eh, informativní vzdělávací infrastruktury, na evropské úrovni. Není možné to provádět pouze na evropské úrovni. Potřebujeme i e, lokální a regionální základnu, e, samozřejmě také e, národní a regionální základnu a samozřejmě celoevropskou. A teď bych chtěl hovořit o třech prvcích. Potřebujeme mít fyzické Eh, fyzicky existující místa, centra, eh, o kterých lidé budou informováni, budou vědět, že tam mohou jít, že tam dostanou informace nejen eh, přes internet, ale také v takovýchto centrech. V takových místech bychom potřebovali, tak jak už to dnes i existuje, v mnoha věcech, což bych nazval Eh, takovými navigátory nebo prostě mm, lidmi, kteří je mohou orientovat, mohou se na ně obrátit, zeptat se, je to opravdu evropská otázka, nebo je to spíše národní, nebo dokonce spíše lokální eh, otázka. Takovýto navigátoři by měli být rozvinuti a eh, potřebujeme také používat samozřejmě elektronické Eh, aplikace, mm, možnosti použití online, třeba smartfony, eh, abychom věděli, že takové iniciativy probíhají. Kde probíhají? Já třeba vidím, že tady v tomto městě lidé si řeknou, to jsou věci, eh, o kterých bychom měli mít daleko lepší informace, mít lepší platformy, mnohem lépe informovanou diskusi všechny tyto klíčové prvky potřebujeme. Můžeme to eh, konstatovat, že v Evropě už existuje celá řada pokusů eh, provádět to v praxi, postupovat takto. My ve Švédsku se snažíme vytvořit eh, projekt, kterému říkáme Democratic City, demokratické město. Eh, také vytváříme systémy ve veřejných eh, knihovnách, kde takové knihody nejsou jen proto, aby půjčovali knihy a poskytovali informace, ale aby se zapojili do takové veřejné diskuse. Eh, také takoví navigátoři by mohli prostě komukoli z občanů pomoci navigovat je, ukázat jim směr, jak mohou co nejlépe využít svých práv. V mnohých dne evropských zemích se to chápe tak, že účast je třeba podporovat, propagovat. Například se vydávají různé příručky o účasti eh, na právech občanů. Zatím eh, se to vlastně obrací především na ty, kteří již informováni jsou a kteří již připraveni jsou na evropské úrovni, podle mého názoru, eh, klíčový bod, který otevírá cestu, je Evropská občanská iniciativa. Ne, že by to vyřešilo úplně všechno na světě, ale je to rozhodně klíčový bod, který může kombinovat postupy, představy, myšlenky i postupy účasti způsobem, který tady ještě doposud nebyl. To znamená, že musíme chápat účast a přímou demokracii ne jen způsob, jak eh, něco odmítnout. Je to také způsob, jak vytvářet společné eh, myšlenky mezi občany, ale také mezi občany na jedné straně a institucemi na druhé straně. Tato dvojí funkce má eh, také celou řadu dalších aspektů, kde je možné použít takové nástroje či jiné nástroje mnoha různými způsoby. Takové holistické chápání této infrastruktury musí Eh, být nazíráno jako velká výzva pro Evropu, protože jinak se Evropa nerozvine. I pan Barroso řekl, Evropa potřebuje více demokracie. Ono to bylo eh, zřejmé již celou řadu let, ale eh, v realitě to zřejmě neznamená tak jasné věci. A teď se dostávám k závěrům. My jsme eh, nebo prožíváme vlastně proces eh, participativní revoluce, ale máme na druhé straně velice již překonané demokratické instituce. Za druhé, Evropská unie nabízí jedinečný rámec eh, pro demokracii, demokratizaci našich demokracií. A já to opakuji znovu a znovu, protože hovoříme o evropském demokratickém deficitu, deficitu, demokratickém deficitu v EU, kdy nejde tak o ten rámec, rámec samotný, ale o jeho prožívání. A za třetí, eh, se musíme ehm, vypořádat opravdu s velmi zakořeněným, zakořeněnou neochotou podělit se o moc, eh, protože pouze opravdová účast a ne pouze nějaké technokratické postupy eh, mohou se uplatnit. Máme tady velice silné Eh, technokratické eh, deformace, které vytváří velké riziko. Jinými slovy, můžeme postupovat mnohem lépe. Dnes eh, stále více a více lidí prožívá, začíná prožívat demokracii účastní se voleb, jako třeba tato žena z Libie, která poprvé mohla svým vlastním prstem vložit svůj hlas a byla velice šťastná, že se může účastnit to je věc, kterou musíme brát v úvahu a Evropané se chtějí účastnit. My vším ale musíme také vytvořit rámec, kterým to umožní. Děkuji. Allora, eh, inizia ora la fase del dialogo. Dobře, nyní tady můžeme otevřít diskuzi. Můžete k tomu pokládat otázky. Nejprve se přihlásil pan kolega Třaskovský, pan, pan Gulero, takže nejprve pan Třaskovský, prosím. Rád bych vás nejprve přivítal v Evropském parlamentu. Jsme velmi rádi, že s vámi můžeme diskutovat. Rád bych se zeptal na jednu věc. Eh, bylo tu tedy to první rozdělení input a output při legitimizaci. A já bych se vás rád zeptal, jestli si stále myslíte, že toto rozdělení je platné, protože si myslím, že problémy, které máme s legitimitou v Evropské unii, spočívá spíše v tom, že nezvládáme ten výsledek, ten výstup, ten output, protože uh, občané pravděpodobně neví, mnoho o demokracii, nepřemýšlí o různých konceptech, které my vytváříme. To znamená, že ta legitimita výstupu eh, tady není plně zaručena. A problém eh, spočívá v tom, že v tom zkrátka máme určité rezervy, ale možná Eh, že lidé si říkají, že nejsou experti, že nechápou, jak eh, nadnárodní struktury fungují, ale chtějí vidět výsledek. Problém je, že my nečiníme Evropskou unii v očích občanů důležitější. My jsme tedy dělali v Evropské unii věci a eh, ty věci lidi nezaujaly protože jim nepřinesly nic konkrétního. Ukázalo se, že bychom se měli soustředit spíše na hospodářské řízení, protože tam eh, spočívají ty hlavní problémy. To znamená, že se vás tuto chvíli ptám, jestli se domníváte, že ta eh, legitimizace výstupu je eh, důležitá a jestli právě tady můžeme spatřovat hlavní nedostatky. Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí o Lisabonské smlouvě řekl o Evropském parlamentu eh, a o nedostatečné demokratické legitimizaci tohoto parlamentu. Samozřejmě, že to musíme zasadit do širšího kontextu. Je velmi eh, složité hovořit o rozdělení křesel v tomto parlamentu. Eh, my jsme o tom rozhodli před rozhodnutím o vstupu eh, Chorvatska do Evropské unie. Já si myslím, že eh, je potřeba tady vytvořit rovnováhu protože potom to bude demokratické řešení. A pokud se zaměříte na jednu konkrétní věc izolovaně, tak to vytvoří problém. A další věc, jsou tu různé koncepty, myšlenky, které se týkají ne možná posílení legitimity eh, tohoto parlamentu, ale zviditelnění parlamentu mezi občany, mezi veřejností, tak aby občané viděli, jak eh, funguje nadnárodní demokracie. Některé tyto kroky eh, je možno učinit, aniž bychom měnili smlouvu. My v tuto chvíli máme jeden problém. Pokud máme volby do Evropského parlamentu, tak jsou eh, zaměřeny pouze na národní otázky. Nikdo se nezabývá tím, co se tedy děje eh, později v Evropském parlamentu a to se týká i národních stran, které patří do našich evropských stran. Oni provádějí volební kampaň při volbách do Evropského parlamentu a nedotýkají se zase tolik evropských otázek. Eh, někteří poslanci tu jsou už dlouhá léta, my třeba vytvoříme konkrétní program, v Národní straně. My tuto chvíli pracujeme na statutu politických stran v Evropské unii a potom jdeme do voleb s jasnou platformou. To znamená, že například strany, které patří do rodiny EPP, říkají, tady jsou to věci, tady jsou věci, které chceme představit, které chceme řešit, tady jsou ty problémy, toto je náš kandidát na eh, pozici předsedy komise a pokud budete volit nás, tak víte, co volíte. A pokud získáme většinu v Evropské unii, tak toto je směr, kterým se Evropská unie bude ubírat protože budeme mít e, předsedu komise, který byl zvolen většinou parlamentu a toto jsou problémy, které budeme díky němu chtít řešit. Samozřejmě, že tu jsou další myšlenky, které se týkají těch nadnárodních seznamů. Já vím, že to bylo v tomto výboru velmi populární, ale není to populární mezi našimi přáteli v plenárním sále. My tedy chceme zvolit malé, malý počet e, poslanců, kteří budou nadnárodní. Otázka, která se v této souvislosti nabízí, je ta, jestli e, ty myšlenky, které by tímto způsobem byly prezentovány, mohly vytvořit eh, evropský veřejný prostor. Já eh, tady nehovořím o vytvoření evropského démosu. Eh, já nevím, jestli je to vůbec záhodno, ale jde o to, abychom vytvořili evropský veřejný prostor, ve kterém by se o těchto otázkách mohlo diskutovat a ve kterém by evropští občané viděli s určitou legitimitu. Věděli by, ano, toto jsou tedy Eh, problémy, naše místní problémy, které tímto způsobem byly vyřešeny. Já vám tedy předkládám následující návrh. Nebudeme aktéry revoluce. Nepodaří se nám změnit smlouvu a e, radikálně změnit myšlení lidí během několika let. To je zkrátka nemožné, ale bylo by dobré, kdybychom alespoň mohli změnit zaměření diskuze. A zaměřit se na to, aby lidé věděli dobře, to jsou lidé, které jsem zvolil, e, kteří budou řešit určité otázky, eh, tak aby Evropa byla v očích eh, lidí relevantnější a abychom byli schopni vyřešit tu otázku legitimizace výstupu. Děkuji. Děkuji, pane Třaskovský. Chtěli byste hned odpovídat na otázku nebo eh, až na soubor otázek hned? Dobře. Ja, Uh, Mě velice potěšil váš eh, příspěvek, protože mi dovoluje eh, se více rozšířit o tom, co jsem říkal. Tady jsou eh, určitá propojení. Vy jste začal hovořit o tom prvním diagramu a jste trochu pesimistický vůči demokracii. Jistě v Evropě eh, máme dobré právní předpisy, ale dnešní eh, krize a ti, co jsou pro regulační politiku v Evropě, eh, si uvědomují, že krize je tak vážná, že už nemůžeme postupovat jako do posud. Takže je tu stále ještě ten technokratický postup a nám se nedaří dosahovat toho, co chceme v takovéto situaci, podle mého názoru fungování takového fora, jako je Evropský parlament, je uh, o to důležitější. Neznamená to, že by parlament mohl bezprostředně činit rozhodnutí, co udělat eh, v otázce Řecka nebo německé hegemonie, ale může propůjčit hlas různým perspektivám, různým názorům a umožnit, aby lidé v Evropské unii vnímali, že se o věcech diskutuje a aby cítili určité povzbuzení a možná byli přesvědčeni, aby komunikovali eh, jiným způsobem. V dnešní době je tak velice důležité, jak to vnímají lidé ve společenství. A jak já jsem pochopil eh, vaši iniciativu nebo váš příspěvek, snažíte se zdůraznit, že Evropský eh, parlament je místem politizace, vytváření politického prostoru v Evropě, ne že by vytvářel přímo demo s určitou jednotu, která bude rozhodovat o tom, co je správné pro eh, Unii, ale že bude zvažovat mezi spíše regionálními zájmy a obecnými závazky Evropy že to bude distribuce eh, prosperity a budou to opravdu demokratická rozhodování. Pane profesore Kaufmane, chtěl byste také na to odpovědět? Já se domnívám, že je nesmírně důležité eh, hovořit o legitimitě výsledků, ale když eh, hovoříme o demokracii, pak se domnívám, že rozdíl mezi eh, tím není diskuze o legitimitě, ty, mytě výstupu, ale vstupu, protože i diktátor může říci, já eh, co dělám, takže je to eh, legitimní, plním své závazky, takže v každém případě eh, nemůžeme být dostatečně spokojeni s tím, že plníme své úkoly, tak aby s tím byli lidé spokojeni, aby to byla legitimita vstupu. My žijeme v ne dokonale eh, nedokončené demokracii a zejména na evropské úrovni je třeba ještě mnohé učinit, takže já bych eh, neakceptoval argument, že pokud eh, bude Evropa plnit své závazky, že není třeba o této vstupní legitimitě diskutovat. Děkuji vám. Pan Bronz, prosím.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 nedomnívám, že by to <clears throat> pokrylo celý ten počet, kde jsem slyšel slůvko demokracie, ale je tu určitá korelace mezi používáním slova demokracie a mezi realitou. Je třeba se podívat eh, na názvy různých zemí na tomto světě. Některé zahrnují výraz demokracie demokratické, ale v skutečnosti zatím nic není. Jistě nechceme eh, demokracii eh, nezávisle na výsledku. Eh, Evropská unie chce demokratické schválení svých rozhodnutí, přeje si demokratickou legitimitu toho, co již bylo rozhodnuto takže struktury a postupy se vytvářejí s jasným účelem, aby ty demokratické rozhodnutí byla správná. Dnes ráno jsme slyšeli, že pro demokratická rozhodnutí ta slova nejsou vždy správná. Někdy e, je to populismus, ale někdy se toto slovo nepoužívá správně. To bylo vyvinuto v Americe a vztahovalo se to k lidu jako třídě. Myslím, že tím myslíte populismus. A někdy je to iracionální. To je slovo, které se vztahuje k nesprávným demokratickým rozhodnutím. Když se uspořádá referendum a jeho výsledkem jsou nesprávné odpovědní, eh, tak na to zareagujeme svoláním dalšího referenda to znamená, když máme dvakrát nesprávné rozhodnutí, tak eh, eh, přijde myšlenka mít třetí nebo čtvrté referendum. Eh, dvojí referenda byla v Dánsku, v Maastrichtu, v Irsku, k Lisabonské smlouvě a také k fiskálnímu paktu. A Dokonce ve Francii a v Nizozemsku k Lisabonské smlouvě, tam se sice nesvolalo druhé referendum, ale tam prostě eh, stáhli ústavní smlouvu, přeformulovali ji a to bylo schváleno v tomto parlamentu od té doby, co zde působím, že to bylo přeformulování. Tedy tolik k demokracii, jistě nesprávnému rozhodování se můžeme vyvarovat, když eh, dovolíte eh, velké náklady, aby výsledek bylo ano, jako v roce 1975 ve Spojeném království, eh, kolik peněz se vynakládá na informování a jistě na na propagandu, když jde o e, občanské iniciativy v případě, že e, lidé svolají nesprávnou iniciativu, tak e, za prvé řekneme, je to triviální otázka, neměla by být otázka osobního posouzení a potom respektuje to evropské hodnoty někdy mohlo být problematické. Pan Ševkovič použil třetí kritérium, když by odpověděl na mou otázku. Musí to být v zájmu Evropské unie. Je to opravdu subjektivní eh, posouzení, když jde o eh, metodiku získat milion podpisů v některých zemích. Toho mohou dosáhnout jenom rozsáhlé organizace, které osloví eh, mnoho lidí z politické strany, odbory a další. Běžní lidé, miliony běžných lidí v některých členských států Eh, že by povolali eh, spontánně nějakou iniciativu, to je jistě iluze. Co chce EU? Je participace lidu, ale podle jejich podmínek lidé, kteří budou eh, se účastnit poslušně. V skutečnosti to není spontánní demokracie s <clears throat> dole nahoru, ale centralismus z hora dolů. Mnozí lidé říkají eh, tolik odevzených hlasů, musí to být demokratické. Domanda ancora se desiderano rispondere subito. Chtěl bych se zeptat, zda chcete okamžitě odpovědět, nebo počkáme na další otázky. Další otázky a pak odpovíte. Dobrá, tak, eh, tak teď eh, pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Děkuji řečníkům a děkuji tako pana Hefnerovi za organizace, organizaci tohoto slyšení. Já jsem eh, pozorně poslouchal odpověď pana Kaufmana na odpověď eh, na otázku mm, pana kolegy. Tedy demokracie je určitý proces, trvalý proces, stále nedokonalý a stále schopný určitého zlepšení. Eh, tady se eh, Jordan řekl, že vlastně demokracie je nedokončená cesta, nebo nekonečná cesta, infinished journey. V původním vystoupení bylo řečeno, že teď prožíváme stále rostoucí touhu po účasti na demokratických postupech, ale že současně nemáme adekvátní infrastruktury, které by takovou touhu po účasti na demokratických procesech umožnily. Od druhé světové války jsme prožili tři takové okamžiky té touhy po účasti. Eh, kdy se občané snaží aktivněji eh, účastnit eh, politických procesů. První pokus v 70. letech, kdy se na demokracii lidé dívali tak trošku utilitárně, tak jak tomu říkal Winston Churchill, ten nejlepší ze všech špatných způsobů. Ve Spojených státech i v Evropě, v celé řadě rozvojových zemí byla snaha podílet se účast, u aktivně jiná politice. E, to byla tedy celá ta dekáda. E, pak další taková fáze, e, kdy, kterou bych už kvalifikoval jako otázku kvality demokracie, to byla ta otázka, kdy padla berlínská zeď, kdy pak už vlastně zmizel nepřítel na druhé straně, který by odmítal pluralistickou demokracii a když šlo o to, eh, aktivněji obohatit eh, demokracii účastí lidí. A teď prožíváme další období, které bych eh, definoval jako únava z reprezentativní demokracie. Já žiji ve Španělsku nemusím připomínat, že ve Španělsku v posledních dvou letech došlo k velmi silnému hnutí, zejména mladých, kteří se cítí vyloučeni z obvyklých mechanismů eh, působení strán a obvyklých eh, mechanismů participativní, pardon, eh, reprezentativní demokracie. Reprezentativní demokracie právě velmi používá to přenesení pravomoci, o kterém jste hovořil. A jak řekl Sartori, Vlastně to je ta demokracie, která tady fungovala dvě století. Jako demokracie silná, demokracie Eh, reprezentativní. A pak je tady demokracie participativní, eh, jak jistě znáte ten pojem strong democracy z knihy Barbel, tak jak to vidíme v 90. letech. Musíme orientovat, nasměrovat tu touhu občanů jít eh, trošku dál, než co umožňují pouze ty rituální postupy reprezentativní demokracie ta mm, představuje eh, vlastně přenesení pravomoci, vůči kterému pak není už žádná kontrola. Ta kontrola je možná pouze v okamžiku přenesení pravomoci, ale následně už ne. Eh, pan Brons hovořil eh, a jako obvykle jeho, naše pozice jsou dost vzdálené, ale myslím, že ta účast naráží na určité zmatení mezi referendem a Mm, participativní demokracií. Jestliže se reprezentativní demokracie, pardon, participativní demokracie stotožňuje s referendem, pak tady nastává určitý problém, protože v mnoha oblastech referendum má svou historii, někdy i negativní, e, třeba v Itálii, kdy referendum po desetiletí bylo používáno e, mimo parlamentními silami Referendum je vždycky eh, takový vlastně, eh, taková volba mezi ano nebo ne, mezi dvěma eh, extrémy. Organizuje se většinou v kritických okamžicích, kdy občané <clears throat> nehlasují úplně přesně v odpovědi na tu otázku, která je jim položena, ale velice často reagují na celkovou Eh, politickou situaci nebo prostě na určité, na zcela odlišné věci, než které otázky jsou položeny v referendum. V řadě evropských zemí, například ve Španělsku, nemusíme jít ani moc daleko, když v určitém okamžiku eh, se rozvine terorismus, o, eh, terorismus ze strany ETA, kdyby v té chvíli se zorganizovalo referendum o trestu smrti, pak si myslím, že mnoho lidí by hlasovalo pro Eh, trest smrti. Ale kdyby se stejné referendum zorganizovalo dnes, kdy eh, ETA ustoupila od provádění eh, teroristických činů, zase výsledek z téhož referenda by byl odlišný. Je to tedy dosti komplikovaný mechanismus, abychom si vlastně řekli, jakým směrem se má ubírat participativní demokracie. A já jsem tedy slyšel vlastně jenom část těch vystoupení. Lituji, že jsem neslyšel všechno. Já si jenom myslím, že prostě je tady třeba mít mechanismy a struktury, které umožní, aby ta účast byla normální, obvyklá, ne jenom eh, punktuální projev eh, v určité vyhraněné situaci. A v tomto smyslu myslím, že eh, okamžik, který prožívá nyní Evropská unie, je okamžikem velmi užitečným pro vytvoření takové infrastruktury. Z důvodu eh, jasných, protože existuje občanská iniciativa a protože se nacházíme na hranici určitého eh, procesu konstitucionalizace na jiné úrovni v Evropské unii. Je to proces eh, zhruba desetiletí, kdy se vytváří, kdy vzniká celá řada aspektů, jako třeba bankovní unie, koordinace fiskálních politik, eh, otázka úlohu, úlohy parlamentu a tak dále a tak dále. Já bych tedy navrhoval, aby se pracovalo v různých nadacích, v různých akademických prostředích, v institutech, městech, ale také v parlamentu, aby se pracovalo na tom, že by se vytvářely, vymýšlely a navrhovaly eh, postupy účasti, které by doprovázely eh, tento proces nové konstitucionalizace Evropské unie. Eh, zhruba za 8 let přece by nebylo dobré, kdyby se všecko punktuálně rozhodlo jedním referendem referendem, které mm, prostě podle konkrétní eh, momentální situace eh, v mínění občanů by rozhodlo o něčem. Může být eh, za 8 let třeba situace optimistická, nebo naopak vzhledem ke krizi může být velmi pesimistická a právě ta momentální nálada lidí by mohla deformujícím způsobem ovlivnit rozhodnutí takového referenda. Proto bych si přála, aby ten proces byl dlouhodobý eh, a ne pouze punktuální. Doufám, že mé vystoupení nebylo příliš zmatené. Já jenom myslím, že teď je jasné, že občané požadují participativní eh, demokracii. To je jasné konstatování. Za druhé, musíme vytvořit mechanismy, které by byly normální a obvyklé tak pro takovou účast eh, participativní demokracie, aniž bychom se upínali pouze na referenda. A za třetí, eh, bylo by dobré spustit proces eh, nové etapy eh, nově vznikající EU. Děkuji. Děkuji a nejdříve dám, než dám slovo našim expertům, chtěl bych také já položit otázku. A myslím, že pan Hefner také by rád vystoupil. Má otázka je následující. Před eh, Lisabonskou smlouvou bylo petiční právo považováno za eh, oblast, která spadá do evropského občanství. A my si klademe otázku, jaký je rozdíl mezi eh, občanskou iniciativou a petičním právem. Nemůžeme říci, že rozdíl spočívá v množství, to znamená v počtu podpisů, protože stejně tak dobře by bylo možné zorganizovat petici podepsanou mm, jedním občanem nebo podepsanou miliony občanů, čili v tom počtu podpisů není e, ten hlavní rozdíl. Rozdíl je spíše v tom, že evropské instituce musí brát v úvahu otázku, která se klade, která je položena. A rozhodují, zda ji přijmou nebo odmítnou. Na druhé straně by bylo lepší žádat eh, skutečně diskusy na adekvátní úrovni. Chceme-li občanské iniciativě dát skutečnou důležitost, musíme ji definovat na adekvátní úrovni. Jestliže důsledkem bude, že se pak ta otázka prostě zavře do šuplíku a bude ignorována, protože diskuse bude velmi omezená, pak tedy opravdu je minimální rozdíl mezi petičním právem a občanskou iniciativou. A pak ještě druhá otázka. Článek 11 říká, že občanská iniciativa musí být právním aktem eh, podle ve smyslu smluv. No, proč ne? V takovém případě prostě by stačilo zreformovat smlouvy. Ale proč eh, nemít eh, také nové možnosti? To je skvělé. Vy jste mi teď vzal tu hlavní otázku. Vy oba jste se velmi intenzivně zabývali Evropskou občanskou iniciativou a oba jste to také zmínili. Já bych se vás tedy v tuto chvíli rád zeptal na jednu věc. My jsme necelého půl roku eh, sbírali zkušenosti. Samozřejmě, že to nestačí, protože lhůty teprve začaly běžet. Žádná evropská občanská iniciativa ještě nesezbírala dostatečné množství podpisů, ale alespoň vidíme, o jaká témata se jedná. Víme, že komise to neodmítla, víme, jaké problémy eh, tu jsou eh, s vytvářením softwaru pro online sběr podpisů v jednotlivých zemích ale především se zatím nenaplnilo očekávání, že díky Evropské občanské iniciativě vzniknou v Evropě velké diskuze. Přeshraniční, nadnárodní evropské diskuze. Je to dáno tím, že je ještě příliš brzy? Nebo je to dáno tím, že nařízení je skutečně příliš restriktivní pokud jde o předmět působnosti, například pokud jde o dokumenty, eh, které slouží eh, k provádění eh, těch kroků, že všechno je to koncipováno příliš restriktivně, nebo je to dáno technickými problémy, omezením počtu znaků v textu. například ve formulářích pro sběr podpisů. Bylo by dobré, kdybyste nám o tom mohli poskytnout první informace. Co bychom mohli učinit pro to, aby to fungovalo lépe? Aby se to celé lépe rozběhlo. A co můžeme učinit pro to, abychom eh, dosáhli toho, o čem hovořil Bruno Kaufmann, a sice, aby o tom věděli všichni, protože většina obyvatel Evropy o tom zatím neví. To znamená, že se to nemůže optimálně využívat. To je první otázka. druhá otázka. Pan Henry Guerrero Salom o tom nepřímo hovořil. Bruno Kaufmann zmínil, pokud, že pokud se podíváme zpět, tak v Evropě se konalo již 53 referent o Evropě, o evropských záležitostech. Tady v parlamentu uh, jsou uh, referenda provázena velkou skepsí. Samozřejmě, že to souvisí se zamítavými výsledky referent ve Francii, v Nizozemsku, Firsku a tak dále, pokud jde o evropské smlouvy. Z části to nepochybně souvisí s tím pocitem, že nejde o věc samotnou, ale často jde o jiná témata, jsou nepřímé eh, personální plebiscity. Například ve Francii šlo více o pana Širaka než o Lisabonskou smlouvu. Souvisí to i se zkušeností Eh, kterou právě vysvětlil a vylíčil Enrico z, Ita- z Itálie. O tom by určitě mohl lépe pohovořit pan předseda. Jde o to, že referendum samotné je omezeno na referendum, kde můžete říct ano, kde nemáte možnost předložit a vytvořit nové iniciativy a proto bych rád využil příležitosti a položil vám dotaz. Zeptal se vás jako expertů za prvé, na to, jaký je podle vás účinek referent v evropském prostředí, eh, pokud jde o referenda o evropských záležitostech, pokud tedy to zasadíme do eh, širšího časového kontextu. Co musíme vzít v potaz, tak aby referenda byla koncipována tak, aby skutečně šlo o věc samotnou, aby přitom nešlo o jiné věci. To je tedy eh, spíše otázka jak než zda, a samozřejmě, že to zahrnuje i otázku oblasti působnosti a otázku postupu, procesu. Možná, že byste nám mohl něco říci i k tomu. A konečně za třetí, eh, rád bych k tomu něco řekl za sebe. Já se vždycky pokládám otázku, jestli lidé jsou dostatečně kompetentní eh, rozhodovat o tom či o onom. Je to otázka, která se vždycky pokládá v této souvislosti a já bych rád eh, k tomu řekl něco ze své zkušenosti, protože já sám jsem s eh, nástrojem přímé demokracie pracoval velmi intenzivně, koncipoval jsem nástroje, prosazoval jsem nástroje přímé demokracie, učinil jsem s nimi zkušenost. Fascinující je na tom to, že tento nástroj nebo tyto nástroje ty schopnosti, které jsou potřeba, eh, po jejich používání, tak říkajíc, indukují, iniciují. To znamená, že my jsme měli například všelidové hlasování o otázce odpadů, likvidace odpadů. Byla to velmi specifická otázka, která byla nicméně tehdy velmi důležitá. A když jsme to navrhli v zemském sněmu, tak všichni řekli, to vůbec není možné, protože to je zkrátka příliš komplikovaná záležitost, které lidi vůbec nerozumí ale potom tady vzniklo to všelidové hlasování a devět měsíců se o tom v celé spolkové zemi diskutovali. diskutovalo, v každé obci se konaly diskuze a Fascinující na tom bylo to, že obyvatele mm, naší spolkové země o tom vůbec diskutovali a na konci dospěli eh, k velmi rozumnému rozhodnutí, to rozhodnutí, eh, které padlo bylo s píchou potvrzeno i parlamentem a my mu máme v tuto chvíli jednu z nejmodernějších politiku, politik eh, likvidace odpadu na světě. Ale skutečně to bylo tak, že to nakonec eh, rozhodli lidé samotní. Předtím se tou otázkou velmi intenzivně zabývali. To znamená, že se ptám, jestli by to nebylo možné aplikovat i na jiné úrovni, eh, tak aby, a jaké by byly předpoklady, které jsou k tomu potřeba. Děkuji. Respondere, chi vuole che due Chtěl by někdo z vás na to odpovědět? Vy? Možná pan profesor Kaufmann? Byla to celá řada otázek, které se týkají těch zásadních otázek demokracie a jak je možné sloučit pod jednu střechu účast občanů a jak se dívat na roli eh, referent v této souvislosti. Můj britský kolega pronesl zásadní kritiku používání výrazu demokracie. Ještě přednedávnem během olympijských her v Londýně byla použita nesprávná korejská volba. Někdo si říkal, aha, demokratická Korejská republika, tak to bude ta správná eh, vlajka. To znamená, že toto slůvko samotné nic neříká. Co je tedy ta eh, demokracie? Demokracie je možnost, že kdokoliv z nás může eh, zahájit takovou tu rozpravu. Jsou to individuální práva ochránit také lidi před určitými rozhodnutími, formálními rozhodnutími většina. Takže je třeba rozlišovat tyto tři věci. Dále aspekt dialogu, eh, když hovoříme o participaci aktivní demokracii a řekneme, že to není tedy skutečná demokracie, když není možnost diskutovat o rozhodnutí a dále, kdo se může takovéto diskuze o rozhodnutí zúčastnit a je tu zapotřebí mít určitou konsistentnost. Není to jenom malá skupina, která rozhoduje, ale všichni by se měli zúčastnit diskuze o rozhodnutí, které nás ovlivňuje. Takže nepřímo a přímo tady není žádný rozpor. Nepřímá a přímá demokracie se doplňují. A myslím, že můžeme kdykoliv vyjádřit pochybnosti ohledně výsledku našich rozhodnutí. Může se to týkat voleb i výsledku referent, ale má přáteli, posuzovat hodnoty demokracie, potom to není možné pouze po eh, vyhlášení výsledku nebo po zažité porážce. Je třeba vždy vzít v potaz celý proces. Eh, základy musíme se podívat na základy demokracie a nedostatky, které pocitujeme v každodenním životě. A potom si uvědomí že tu jsou pravidla hry, které eh, umožňují, aby byla eh, demokracie dále více přítomna. Nemůžete mít participativní demokracii, aniž by existovala určitá práva, právo volat iniciativu nebo referendum. Problém, o kterém jsme zde hovořili, je to, že referendum může znamenat eh, mnohé, ale eh, na konec demokracii eh, se rozhodování odehrává na té úrovni, kdy je možné toho zneužít. Někdy jsou i vynucená eh, referenda nebo plebiscity, eh, které se používají nehledě na formy demokracie a to jsou formy zneužívání demokracie, ale vraťme se na evropskou úrovni k evropským občanům a je jasné, že Evropská občanská iniciativa je příliš slabá. Nestačí k rozpoutání eh, diskuzí o takových důležitých otázkách. Možná eh, je to tím, že je tu určitá institucionalizace, že tu jsou stanoveny podmínky, prahové hodnoty, kdy se říká, že o určitých otázkách není možné diskutovat, určité nejsou legitimní relevantní. Když tedy hovoříme o institucionalizaci, tak je třeba sledovat tu logiku. A logika vychází z toho, že občané nejsou dostatečně kompetentní, nejsou dostatečně schopní, aby opravdu svobodně volili své zástupce, tak jako se volí zástupci do parlamentu nebo do vlády, ale když se rozhoduje o jedné otázce, že e, nejsou údajně kompetentní, to není logické. Říkáme tedy, že jsou lidé příliš e, hloupí, aby rozhodovali o e, jednotlivých konkrétních otázkách. Musíme zajistit, aby Evropský parlament navrhl ústavní změny a bude třeba postupovat postupně. Co se týče eh, občanských iniciativ, musíme postupovat skromně a říci, že jsme teprve na počátku, musíme získat určité zkušenosti. A nyní máme příležitost se poučit, zjistit, jak je možné to zlepšit a eh, bude tu jistě e, mocenský boj o využití tohoto nástroje, ale možná za dva nebo tři roky e, budeme moci si tento nástroj vyzkoušet. Uvidíme, jak bude fungovat. Nyní se připravujeme na to a chceme zajistit lepší podmínky pro provádění evropských občanských iniciativ. A e, jaká je budoucnost referent. Referendum je něco, co si můžeme nebo nemůžeme zvolit. Jistě eh, na určité otázky je možné vyhlásit referendum, ale nyní jde o otázku postupu. Eh, v Evropě jsme měli referenda o evropských otázkách, ale potom eh, budou i další otázky, tedy otázka, jak budeme v budoucnu postupovat. Byla jsem požádána, abych vystoupila. Vážení kolegové, je mi opravdu velkou ctí, že zde mohu promluvit. Jistě výbory eh, zasedají souběžně a já se někdy musím účastnit hlasování výboru. Je to složité, ale nejprve bych vám chtěla poděkovat za eh, vaši práci. Tady se hovořilo o Evropské občanské iniciativě. Já jsem byla při eh, eh, jejím základu a chtěla bych říci, že si přejeme vytvořit určitou možnost revize. Gerald se také od samého počátku účastnil této spolupráce Konec konců jsme byli čtyři a po třech letech jsme skonstatovali, že zapotřebí provést určitou eh, revizi. Eh, není to ještě proskoumané, nevíme, jak to funguje. Chceme vytvořit nástroj, aby evropští občané měli možnost eh, participativní demokracie. Proto je toto slyšení tak důležité. Vaše připomínky jsou důležité, protože bychom chtěli získat poznatky, abychom si dovedli představit, jak to bude co nejlépe fungovat. Snad bychom mohli hovořit o pilotním projektu a kdyby nám zástupci si komise lépe naslouchali. Eh, mohli bychom také říct, že potřebujeme určitou databázi. Komise eh, řekla, že určité věci nefungují fungují. A potom jsme nabili dojmu, že všichni pracujeme na úrovni blízké eh, občanům přímo v místě, ale eh, toto eh, slyšení nám jistě pomůže do budoucna. Pošlete nám prosím své připomínky, to by bylo velice užitečné. Děkuji vám. Ah, eh, není možné zareagovat na všechny otázky, to by trvalo příliš dlouho, ale domnívám se, že je to velice dobrá příležitost, abych eh, eh, rozlišoval mezi demokratickou partitou hledisek. Co se týče Španělska, navštívil jsem Španělsko v loňském roce, účastnil jsem se jedné konference a viděl jsem také hnutí mládeže v ulicích na to nejenom ve Španělsku, v roce 2002 se také objevilo určité protihnutí eh, proti eh, řízení evropské krize. Je to taková interakce a to proto, že eh, rozhodovací proces v Evropě vede k stanovování podmínek, vyžaduje poslušnost na národní úrovni a ten zásadní rozdíl spočívá v tom, že tyto společnosti tato společenství eh, v Evropě vycházejí z, různých socioekonomických základů, mají různé problémy. Jak na to zareagovat? Já vám mohu říci, jak na to reaguje německý ústavní proces. Dobře, my eh, budeme platit, jenom když budete poslouchat. Dobře, my hájíme demokratická práva a rozpočtové pravomoce eh, parlamentu. To je tedy základní ústavní předpoklad demokracie, ale ale eh, dotýká se to Španělska. Já bych chtěl říct si to, že musí, musíme uvědomit, jak by tedy vypadala demokratická reakce, kdyby to eh, eh, nebylo řízení, velení a kontrola. Je to skutečný problém, protože příliš snadné říct si, jak to definovat, ale má reakce byla jiná. To bylo v době, kdy eh, to bylo ještě otevřené, když se k tomu nevyjádřil eh, soud. A teď se vyjádřil k tomu, že je to otevřený politický proces. Byla to odpověď v tom smyslu, dávejte instrukce technokratickým vládám, ale snažte se vytvořit demokratické procesy, demokratické diskuze v Evropě. A pak si uvědomíte, že německá veřejnost se k tomu bude eh, přiklánět střícněji. To je jedna možnost, která nám ukazuje, jak demokratická práva a demokratické instituce jedné země mají dopad na jinou zemi, když uplatňují ta svá mechanismy takovým způsobem. A to je třeba srovnávat. A, a má naděje, v, vůči občanské iniciativě byla taková, že samozřejmě je to skromný nástroj, ale je otevřený lidem. A myslím, že interpretace komise je příliš restriktivní. A je také pravda, že proces organizování eh, evropské diskuse je pravděpodobně eh, proběhne lépe, když tady bude eh, větší otevřenost vůči lidem. Neměli bychom být to příliš zklamaní. Eh, lidé teď se prostě zabývají jinými konflikty, takže já to tady nechci nějak kritizovat. Moderní legislativa je prostě proces pokusu a omylu a korekce. Neměli bychom být tedy překvapeni, že to ještě nefunguje myslím, v demo, nebo věřím v demokracii a myslím, věřím, že lidé eh, to tak cítí. To, co se děje teď eh, v terénu eh, za podmínek krize, to všechno připomíná, že lidé prostě nepřijímají technokratické postupy. Nejsou přesvědčeni. A to neplatí pouze pro Portugalsko, Eh, Řecko, Španělsko, to platí všude. Děkuji, už končím. Děkuji vám. A já myslím, že můžeme eh, uzavřít eh, tuto první část našeho slyšení a můžeme přejít k druhému palenu, k druhým dvěma řečníkům. Ty představí pan Hefner a pak bude pokračovat další diskuse. Děkujeme panu Kaufmanovi, panu Jorgesovi. Já bych navrhoval, abyste se zase posadili do auditoria a aby sem přišel pan profesor Theor, Theo Schiller a pan profesor Gebhard Kirchkesner, aby přišli k nám nahoru na pódium. Pan profesor Schiller přednáší na univerzitě v Marburgu a je pravděpodobně jeden z nejlepších znalců a vědců v oblasti účasti občanů a přímé demokracie v Evropě. Zveřejnil knižních děl. My jsme se ho zeptali, jestli by nám nemohli, nemohl poskytnout určitý přehled o tom, jak celá oblast vypadá, jakou, jaké jsou tu podmínky, jak je to možno koncipovat, jaké jsou tu šance a na, jaká jsou tu naopak rizika. Pan profesor Gebhard Kirkesner přednáší na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku a velmi intenzivně se zabýval, co by ekonom a sociální vědec souvislostí mezi demokracií a veřejnými financemi. Pochází ze Švýcarska a právě Švýcarsko má v této souvislosti k dispozici celou řadu nástrojů. Ve Švýcarsku, ku příkladu, existuje specifická forma dluho, dluhové brzdy, to znamená blokace dluhu, tak jak se o tom diskutuje v Evropské unii. Kromě, unii, kromě toho je tu takzvané finanční referendum. Já si myslím, že eh, Švýcarsko má tu zvláštnost, že o otázkách daní, poplatků a veřejných financí do velké míry rozhodují občané přímo. Říkám to proto, že velmi často je tomu tak, jak ve vědě, tak v politice, že dokonce ti, kteří eh, pozitivně hodnotí širší účast občanů, něco takového Eh, odmítají, protože mají pocit, že občané zkrátka nemohou rozhodovat o daních a poplacích, protože jinak by daně jinak by stát zkrachoval a daně by byly odstraněny. Zkušenost ze Švýcarska říká, že tomu tak není, protože eh, občané často eh, rozhodují o vlastních penězích velmi opatrně, dokonce obezřetněji a opatrněji než vlády. A to je pravděpodobně zkušenost, o které nám tady bude vyprávět pan profesor Kirkesner a my budeme velmi pečlivě poslouchat, protože eh, část krize, se kterou v tuto chvíli v Evropské unii bojujeme, souvisí s tím, že veřejné finance, které jsou v rukou státu, obcí a tak dále, byly spravovány poměry, že jsme se velmi eh, intenzivně zadlužovali a budeme mít problém, jak tuto toto zadlužení a tuto eh, ekonomickou krizi překonat. Nyní se, se ale všichni těšíme na vystoupení pana profesora Theo Schillera. Yeah. Thank you very much. Uh... Děkuji vám, pan... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, myslím, že bude v pořádku, když budu hovořit německy. Ve ehm, svém příspěvku se budu držet zadaného tématu. To znamená přímá demokracie v Evropě, podmínky, šance, výzvy, úkoly s tím spojené. A pohovořím především o situaci, situaci v členských státech. Domnívám se totiž, že zlepšením situace ve členských státech bychom mohli významným eh, způsobem přispět eh, ke zlepšení situace přímé demokracie na celoevropské úrovni. Úvodem několik obecných poznámek. Řeči o demokracii, o přímé demokracii musí začít jedním základním principem. Eh, principem suverenity národa, který je základem každé ústavy. Veškerá politická rozhodnutí musí být legitimizována vůlí lidu. E, sice není z praktického hlediska možné, aby ovšem rozhodovali občané, proto potřebujeme reprezentaci, nicméně občané a občanky musí e, zvolit svoje zástupce a musí kontrolovat postupy a rozhodování, musí mít možnost kontroly a musí být schopni převzít to rozhodování zpět do svých rukou. To by mělo platit na všech úrovních, na úrovni národního státu, na regionální úrovni a také na úrovni komunální a evropské. Za druhé, politické procesy, které dostojí této zásadě, je možno rozdělit na dva typy. Za prvé, všelidové hlasování, které je zorganizováno ad hoc na základě nějakého rozhodnutí vlády nebo parlamentu. A za druhé jsou to různé institucionalizované postupy, které obecně definují formu a pravidla toho referenda všelidového hlasování. Post, podstatné postupy jsou například povinné referendum nebo referendum e, vyvolané vládou, referendum vyvolané občany a takzvaná iniciativa o nějakém konkrétním bodě, která, která předkládá nějaký požadavek směřovaný parlamentu. Já si myslím, že toto rozlišování mezi referendy organizovanými ad hoc a referendy institucionalizovanými je velmi důležité protože eh, referenda ad hoc se zabývají ojedinělými punktuálními událostmi, které se eh, objevují pouze jednou za eh, několik let nebo desetiletí. Za jakých podmínek dochází k institucionalizaci přímé demokracie? Z historicko-politického hlediska tady vidíme typické podmínky, které jsou vhodné pro institucionalizaci přímé demokracie. Jsou to jednak hluboké společenské konflikty, například ve Švýcarsku nebo eh, ve eh, Spojených státech, nebo eh, procesy státní nezávislosti, jako příklad uvedu Irsko, za třetí procesy demokratické transformace systému, Německo v roce 1919 nebo Itálie v roce 1947 nebo eh, země východní Evropy a konečně za čtvrté hluboké krize společenského politického systému a tady uvedu jeden jediný příklad Island v současné finanční krizi. Jestli k tomu budeme moci počítat i Evropu, je otázka. V každém případě krize tu je, řešení zatím ne. Budu postupovat v několika krocích. Nejprve vám ukážu na několika příkladech, eh, jak to vypadá s těmi referendy ad hoc. Budu postupovat eh, velmi stručně, heslovitě. Potom vám eh, ukážu, jak to vypadá s rozdělením a výskytem přímé demokracie v jednotlivých členských státech. Potom řeknu něco o regionálních státech, o této úrovni, o, o úrovni obcí. Ob, za čtvrté budu hovořit o praxi přímé demokracie na úrovni národních států a konečně za páté vyvodím z toho e, nějaké závěry týkající se dalšího vývoje a nazvu to tak, že se jedná o upgrade přímé demokracie na úrovni členských států. Doufám, že to tady bude fungovat e, s foliemi, které jsem si připravil, že je uvidíte všichni na plátně. Dobře. Na této folii máme krátký přehled ad hoc rozhodnutí ve formě referent. Mně šlo pouze o to, že politická rozhodnutí eh, se mohou týkat různých věcí. Jednak nezávislosti státu, což je samozřejmě velmi důležitý důvod pro referendum, pro rozhodování, dejme tomu Irsko, pobaltské státy, Slovinsko po roce 1991 za druhé, dem, demokratická transformace, přechod k demokracii, dejme tomu Řecko, Itálie, monarchie versus republika, Španělsko v roce 1976 až 78, východní Evropa Dále, základní ústavní rozhodování, například přechod k Páté republice ve Francii v letech 1958-62. Potom velmi důležitá jsou rozhodování o vstupu do Evropské unie, eh, vstupu do eurozóny. Eh, vidíte tam příslušné země, kterých se to týkalo. A konečně eh, regionální autonomie. To se týkalo ku příkladu Spojeného království nebo Španělska. Kromě toho jsou tu některé další vnitropolitické konflikty. Ve Švédsku se například rozhodovalo o jaderné energii, v Portugalsku o potratech a ve Spojeném království nedávno o volebním právu. No. Ja, auf dieser Folie ist, äh... Na této folii jsem se snažil ve vší strošnosti uvést, jaké nástroje přímé demokracie se nacházejí nebo vyskytují v jednotlivých členských státech. Co máme kde k dispozici? Povinné referendum, to je ta první věc. První nástroj, který se vyskytuje v Dánsku, v Estonsku, v Irsku, zde je tento nástroj exkluzivní. Potom druhý typ, referendum iniciované vládními orgány. Opět tu jsou uvedeny země jako Francie, Rakousko, Dánsko, Lucembursko, Malta nebo Portugalsko, potom občanská iniciativa Bulharsko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Slovinsko. A konečně za čtvrté Agenda Initiative, což je iniciativa týkající se e, nějakého konkrétního bodu, která se e, může použít v Rakousku, Polsku, Španělsku a v dalších zemích, kde to hraje roli jak, jako druhořadý nástroj. Tolik k tomuto přehledu. Jde pouze o to, abychom věděli, jaké nástroje jsou k dispozici a v jakých zemích se používají, tak abychom tomu rozuměli správně. na úrovni regionálních států a na úrovni obecné, obecní Uvedu k tomu pouze několik příkladů, protože o tom hovořil již Gerald Hefner. Švédsko, ší, Švýcarsko, ku příkladu, provádí celou řadu referent na kantonální a komunální úrovni. Ovšem pro Eh, jiné členské státy to většinou neplatí. V rámci Evropské unie má pouze několik členských států regionální členění. Například v Německu eh, je ve všech spolkových zemích všelidové hlasování, ta občanská iniciativa, ale je to zpěto s restriktivními pravidly a vyskytují se mm, s různou četností. Nejvíc reference konalo v Bavorsku, v Hamburku, eh, potom v Berlíně. Někdy se eh, ve Španělsku používá ta iniciativa o kon, týkající se konkrétního tématu, a to především v oblasti životního prostředí. Naopak v Rakousku, v Itálii, ve Francii, v Polsku ta referenda žádnou roli nehrají. Na úrovni komunální politiky dochází v Německu od roku 1990 k stylnému nárůstu iniciativ a referent, a to ve všech eh, spolkových zemích. V některých zemích, která mají liberální postupy, jsou ty, zem, ty nástroje často používány k širokému spektru témat, to je Bavorsko, Hambursko, Hesensko, Severní Poríní, Vestfálsko. E, celkem za to jsme v Německu měli 6 000 iniciativ a 3 000 referent. V Polsku se právo iniciativy také velmi často používá, ale většinou je to k tomu, že se e, aby odstoupilo eh, komunální zastupitelstvo. V České republice, a to je velmi zajímavé, hrají iniciativy velmi důležitou roli v oblasti životního prostředí. Velmi restriktivní pravidla ovšem vedou k tomu, že ve Francii, Itálii, Rakousku a Španělsku a Bulharsku se e, iniciativy nepoužívají. Ve Finsku a ve Švédsku e, se doposud konala pouze konzultativní poradní referenda, která se velmi často využívala při slučování obcí a v dopravních záležitostech v zemích, kde se referenda používají častěji, eh, vedly eh, tyto, tato referenda k oživení místní demokracie. Mnoho rozhodování, mnoho rozhodnutí eh, je možno oceňovat, protože jsou to rozhodnutí kvalitní a díky nim se také aktivo, aktivizovaly instituce v rámci reprezentativní demokracie. Nyní čtvrtý bod. Praxe přímé demokracie na národní úrovni a to především pokud jde o institucionalizované postupy. Situace, kterou vidíme ve Švýcarsku, se v žádném členském státě Evropské unie neopakuje, protože eh, Iniciativ a referent eh, se v Evropské unii nekonalo mnoho. Eh, nekonalo se tu mnoho institucionalizovaných referent. Eh, povinná referenda se konají především v Dánsku a Irsku, často při delegování pravomocí směrem k Evropské unii. A někdy se ta referenda konají dokonce dvakrát. V Irsku se díky povinným referendům řešily konflikty zájmů a hodnot, protože e, tyto hodnoty jsou e, vloženy do ústavy a každá změna ústavy je podmíněna referendem. Iniciativní postupy se konaly především v Itálii, bylo tam celkem 70 referent mezi lety 1974 a 1991. E, šlo o zmrazený stranický systém, který tam tehdy byl. E, protože je ovšem potřeba volební účast 50%, pouze polovina referent mm, přinesla nějaký platný výsledek. Ta druhá polovina bohužel neplatila. Mezi lety 1996 a 2010 nebyl ani jeden výsledek platný. Přesto e, získala přímá demokracie ve třech fázích na velkém významu. Za prvé, e, v, roc, v 70. letech se řešily se sekulární hodnotové konflikty eh, se tedy eh, hodnotové konflikty řešily sekulárně, například rozvod. Eh, v krizi politického systému na počátku 90. let minulého století přispěly k refer, refer, referenda k volební reformě. A konečně za třetí, v červnu roku 2011 urychlila referenda, byla dokonce čtyři, odstoupení Berlusconiho, zamítnutí jeho imunity a vedla k dalším rozhodnutím v této věci. Ve dvou krizových situacích tedy e, přímá demokracie aktivizovala suverenitu lidu a demokracii. V některých státech východní Evropy, to znamená v nových členských státech, se také konaly některé iniciativy, především v Lotyšsku, Litvě, ve Slovinsku. Šlo především o sociální dopady ekonomické transformace po pádu komunismu. Nicméně tyto iniciativy nebyly úspěšné, především proto, že tu byly velmi restriktivní eh, postupy pro organizaci těchto referent nebo iniciativ. Eh, v Maďarsku eh, referenda Eh, dynamizovala nebo vyostřila konflikt mezi stranami. Současná vládní většina navrhla eh, zdvojnásobení povinné účasti při referendech z 25 na 50 čímž v podstatě blokovala další použití iniciativních postupů. V ostatních zemích se eh, iniciativy a referenda používají ještě méně. Je to dáno jednak tím, že ty nástroje nejsou k dispozici, anebo tím, že pravidla jsou příliš restriktivní a proto nejsou dostatečně využívány nástroje přímé demokracie. Důležité je, aby došlo eh, k institucionalizaci, která bude smysluplná. Pouze tehdy je možno dospět k dobrým výsledkům. Pravidelnost a praktická zkušenost je nutná k tomu, abychom eh, vytvořili eh, ve všech členských státech politickou kulturu přímé demokracie. A tím se dostávám k poslednímu bodu, k úkolům spjatým s, přímé, s přímou demokracií a k tomu takzvanému upgradingu. Praktická zkušenost ukazuje, že přímá demokracie v sobě skrývá vysoký demokratický potenciál, nicméně v mnoha zemích není tento potenciál ještě optimálně rozvinut. Eh, zavedení a další rozvinutí těchto postupů je proto velmi důležité a musíme se na něj zaměřit. Takovýto upgrading v úvozovkách eh, by se mohl stát eh, předmětem další diskuze. Já ho zmíním na několika příkladech a budu se mm, zaměřovat na regionální a národní úroveň. Mnoho členských států zatím nemá k dispozici eh, přímou demokracii na místní úrovni, byť právě tady je možno eh, využít jeho potenciál nejvíce. Uvedu jako příklad Dánsko, Irsko, Estonsko, Letyšsko, Litva, Litvu, Portugalsko, Tyto země musí zavést takzvanou školu demokracie. Nevýhodná procesní pravidla je potřeba zlepšit, a to především v Bulharsku, Finsku, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku a dalších zemí. Hlavní význam má e, zavedení práva iniciativy a také e, nízké volební účasti, které jsou podmínkou pro platnost výsledků referent. Švédsko zavedlo eh, právo iniciativy na komunální úrovni nedávno v roce 2011. Za druhé, v Rakousku a Španělsku by měly eh, regionální státy dále rozvíjet eh, právo iniciativy. Francouzské regiony jsou také dobrým příkladem. Měly by vytvořit formu občanské iniciativy, která by přesáhla dosavadní eh, exekutivní kulturu referent. To se týká i Itálie a některých eh, spolkových zemí eh, v Německu. Celkem za to je možno doporučit, aby se Rada Evropské unie a výbor regionu zabývali touto otázkou. Na národní úrovni má celá řada členských států ještě velké rezervy. Jakákoliv forma institucí na úrovni přímé demokracie chybí v Belgii, Německu, Finsku, Maltě, Nízozemsku, Švédsku, České republice, Spojeném království a na Kypru. Eh, Absolutním minimem by bylo zavedení toho dalšího kroku a sice té iniciativy týkající se konkrétního bodu. Jak je možno eh, praktikovat na evropské úrovni Evropskou občanskou iniciativu, když v jednotlivých členských státech nemáme podobné možnosti? Některé státy eh, znají pouze referenda, která jsou eh, povinně mm, anebo jinak iniciována vládou. Jako příklad mohu uvést Dánsko, Estonsko, Francii, Ita- Itál, Irsko, Lucembursko a Portugalsko. Já si myslím, že právě tyto státy by se měly otevřít iniciativním postupům, tak aby mohly dodat eh, impulzy svých svým občanům. Dalším krokem by bylo zavedení té iniciativy o konkrétním bodě. Za třetí, Několik států má pro iniciativy velmi restriktivní postupy, například Lotyšsko, Litva nebo Slovensko. To znamená, že iniciativy je možno používat pouze v omezeném množství případů. O Itálii už jsem v této souvislosti hovořil. Iniciativy by eh, měly nabízet i státy, jako je Rakousko, Polsko, Španělsko, které eh, v tuto chvíli nabízejí jenom tu iniciativu o konkrétním bodě. Měli by se tedy eh, snažit vytvořit nástroje i pro další formy referent. V Rakousku se v tuto chvíli začalo o těchto krocích velmi intenzivně diskutovat. Ve všech zemích by se v této souvislosti mělo diskutovat o férovosti všech postupů eh, je potřeba zavést pravidla transparentnosti a měly, měla by se také omezit eh, možnost velkých dotací a nákladů na reklamu. Eh, celkem za to se tedy ukazuje, že potenciál přímé demokracie není v členských státech Evropské unie dostatečně využit. Pokud chceme přímou demokracii posílit, tak e, musíme vytvořit vhodné nástroje, protože díky nim e, se mohou stát předmětem veřejné diskuze velmi důležitá témata a kromě toho každý občan bude moci přispět k veřejné diskuzi a e, to mnohem intenzivněji, což samozřejmě zvýší zájem o politiku mezi občany a tím to také posílí procesy politického učení. Pokud v Evropské unii bude, eh, pokud Evropská unie chce posílit eh, účast občanů na politickém dění, tak je zároveň nutné, aby tu byla rozvinutá politická kultura participace a demokracie ve všech eh, členských státech. Děkuji vám za pozornost ganz herzlichen Dank. Velice vám děkuji, pane profesore Schillere, a chtěl bych dát bezprostředně poté slovo profesorovi Kirch Já jsem vás již představil, takže se těšíme na váš příspěvek. Ano, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych nejprve poděkovala za pozvání. Je možná eh, poněkud neobvyklé, že zde vystupuje eh, někdo mimo členské státy EU a může hovořit o demokracii byrokratizaci. Je tu otázka vztahu eh, vůči veřejným financím a je tu stará známá obava, že když dáme možnost občanům rozhodovat, potom se rozhodnou eh, pro nižší daně a státní výdaje a že to ohrozí státní finance. Z tohoto důvodu například v Německu v eh, ústavách všech spolkových zemí eh, je zakotvena takzvaná výhrada oblasti financí. To znamená, pokud vůbec se uplatňují prvky přímé demokracie, jsou koncipovány tak, že otázky s financí finančními dopady se nesmějí de facto vůbec projednávat. Jde o otázku, zda je oprávněná tato výhrada. Rozhodně to sociokriticky existuje, ale eh, nás to vede k zamyšlení o Švýcarsku. Ve Švýcarsku občané mohou na všech úrovních různou měrou, o tom ještě budu hovořit, hlasovat o finančních otázkách. Tady žádná takováto výhrada finanční oblasti v žádné formě neexistuje. Přesto žádný švýcarský kanton ani oba relativně zadlužené Bazilej město a Ženeva eh, ne, museli vystupovat jako například v Německu Brémy a Sársko a finance jsou relativně v pořádku. Další příklad, když se podíváte na krizi, Švýcarsko v roce 2008, tedy již během krize, zahájilo eh, celkem tři programy na oživení konjunktury. Eh, přitom se podařilo ty podmínky dodržet, tedy dluhovou brzdu. V roce 2001 dvě třetiny obyvatelstva schválili zavedení dluhové brzdy. Potom to vedlo k přechodnému období a to platí eh, od roku 2007 a ta německá dluhová brze, která je vlastně vzorem eh, toho, o čem se v současnosti v Evropě diskutuje, je vlastně Eh, obdobou eh, švýcarského nástroje a mm, v roce 2009 jsme měli dokonce přebytek rozpočtu, zatímco všechny ostatní země zaznamenaly eh, masivní deficity. My jsme měli přebytek rozpočtu a to byl výsledek zavedení dluhové brzdy, kterou lid schválil v referendu v roce 2001. To je tedy důvod, proč je to jiné na úrovni jednotlivých zemí. Je to eh, daňová suverenita. Kantony se musí postarat sami o sebe, ale to tež platí i pro členské země EU. Snad je eh, zajímavé se podívat na USA. Eh, bylo řečeno, že přímá demokracie v USA před druhou svět to eh, válkou vedla eh, spíše k navýšení eh, státních výdajů a po válce k snížení. Když si ale představíte například Kalifornii, tak tam byla přijata nešťastná úprava, která jejich rozpočet udusila, ale eh, je to v důsledku střetů mezi politickými stranami. To hraje důležitou roli. A je třeba také vidět, že přímá demokracie v otázkách financí potřebuje příslušné prostředí, v němž se odehrává. Nestačí pouze o tom hovořit. A za druhé, a to je právě problém, eh, který se objevuje zejména v německé diskuzi, a to, že přímá demokracie eh, v finančních otázkách se více či méně omezuje na iniciativu. V určité míře tu jsou takové obavy a netýká se referenda. A já bych bych vám chtěl ukázat, jaké nástroje jsou k dispozici, jaké mají dopady na veřejné finance. A z toho vypadá plyne, že iniciativa je nejméně podstatná, přičemž samozřejmě hlasování v rámci iniciativy je referendum. Terminologicky se to někdy směšuje. To zadává vláda, parlament a lidé se mohou vyjádřit pro nebo proti. Když jde o finanční politiku máme na úrovni kantonů, bohužel ne na té federální úrovni, nástroj referenda o financích. Finanční referendum vypadá takto, že se představují různé projekty, pravidla se týkají infrastruktury, například naše eh, univerzita potřebuje novostavbu eh, a o tom rozhoduje potom lid a jsou tu různé varianty. Můžeme to uspořádat pro běžné výdaje. Ty hranice jsou potom nižší. Stanovení částky, pro které se vypisuje referendum, nebo pro jednorázové částky, potom jsou ty stropy, ty hranice vyšší. Referendum může být povinné, anebo fakultativní, anebo i obojí. Ve švýcarských kantonech známe obojí. V některých kantonech jsou pouze povinná, v některých fakultativní a v některých Eh, referenda. Obojí druho v jednom nejsou žádná, to je výjimka. A eh, u opakujících se výdajů je to 300 tisíc franků, to je eh, limit pro fakultativní referendum, 1,5 milionu franků, to je hranice pro povinné referendum. A jestliže víte, že rozpočet představuje asi 4 miliardy franků ročně, potom jsou tyto stropy poměrně nízké. U e, fakultativního referenda potřebujete 4 tisíce e, podpisů, 300 tisíc e, občanů s volebním právem, tak je to velice nízká kvóta a kvórum pro účast neexistuje, takže to je velice vstřícný nástroj prostřednictvím finančního referenda se dají výdaje pouze snižovat, ne zvyšovat, proto je to typický nástroj ke stabilizaci státních výdajů a slouží k e, trvalé udržitelnosti státních výdajů, ne k pravému opaku. A nejdůležitějším nástrojem je referendum o zákonech. Máme fakultativní referendum o zákonech jak na celostátní úrovni, tak na úrovni všech kantonů. Každá změna zákona, každý nový zákon může být podroben fakultativnímu referendu o zákonech. Takovéto referendum je proto důležité, protože finanční referendum působí pouze v takových případech, kdy jde o výdaje, které nejsou jsou definovány zákony. To znamená, eh, že se to týká v podstatě velkých projektů infrastruktury na celostátní úrovni, například například zajištění vojenského materiálu. V současnosti se o tom hodně ve Švýcarsku diskutuje eh, pořízení nových eh, bitevníků. A to jsou tedy investice v eh, vztahu k celkovému rozpočtu. A samozřejmě je to důležitější na úrovni kantonu a komunální úrovni jsou důležitější, proto ta účast celkov, na celostátním referendu je nižší. Volávají se referenda, když se vydává nový zákon, je to zajímavé v případě veřejných financí například když se to týká eh, zákonů, které mají finanční dopady. A je to do jisté míry ambivalentní, když to občané odmítnou. Potom eh, je možné eh, zákonem zajistit dodatečné výdaje, ale mohou to být i zákony, které usilují o úspory. Je to ambivalentní, ale zkušenosti ukazují, že občané jsou relativně konzervativní při hlasování takže spíše méně akceptují, když je eh, k dispozici vyšší částka, tím spíše ji zamítnou. V 80. a 90. letech byla hlasování, které jsme podrobili přeskumu a z toho vyplynulo, že tu žádné reálné nebezpečí není. Na druhé straně je ale třeba vidět, že v takovéto situaci je rozumné využít ještě doplňujících nástrojů, jako je třeba ta dluhová brzda. Ale o tom budu ještě hovořit, co se týče povinného ústavního referenda, proto platí to též. Finanční dopady jsou spíše eh, determinovány eh, Eh, toho ústavního referenda. Má to tedy jiný eh, význam. Jiná je situace v případě iniciativ. Všechny kantony i celostátní úroveň může s, eh, vypsat takovouto iniciativu. Iniciativy jsou se typicky dotýkají výdajů, i když ne vždy je tu tedy potenciální nebezpečí, ale je třeba vidět, že přes 90 iniciativ v naší zemi bylo zamítnuto. Hlavní účel iniciativy je, aby se něco projednávalo. Mnohdy e, na to zareaguje parlament, že předloží nějaký protinávrh přímo nebo nepřímo, takže i když je iniciativa zamítnuta, tak dojde k vývoji. Klasickým příkladem byla iniciativa e, pro rozpuštění armády vlády. To vedlo k radikální změně švýcarské vojenské politiky. 25% se vyslovilo pro, i když to přesto bylo obrovské překvapení, protože to nikdo od Švýcarů nečekal. Na druhé straně je třeba říci, že iniciativa může snížit výdaje kdy tato společnost pro eh, zrušení švýcarské armády přišla s iniciativou, která měla zabránit nákupu bitevních letadel. Sice to eh, eh, nepomohlo, ale ukazuje to, že to může vést takováto iniciativa i ke snížení výdajů. To jsou tedy v podstatě všechny nástroje. A je třeba se ještě zmínit o úrovni kantonu. Z pravidla, nebo když to nejsou tak bohaté kantony, je smysluplné míst dluhovou brzdu a klasickým příkladem případem je eh, eh, náš kanton St. Gallen. My máme od eh, roku 29 takovou dluhovou brzdu, která funguje takto, že se řekne, že je do rozpočtu začleněn určitý deficit a když je očekávaný schodek vyšší, musí se automaticky zvýšit daně. A když očekáváme nějaký přebytek, tak ten se převede nejprve na úspory a pokud jsou úspory dostatečně vysoké, potom je možné daně snížit. Pokud eh, hrozí opět deficit, tak se nejprve spotřebovávají tyto úspory. Když jsou tyto úspory spotřebovány, tak potom je nutné zvýšit daně. Je to taková anticyklická složka na úrovni kantonu, eh, je to takový automatický stabilizátor a domnívám se, že je to poměrně ojedinělý nástroj. Vede to k tomu, že náš kanton je poměrně chudý. Máme 620 eh, kantonů a myslím, že jsme na 19. místě, ale nemáme žádné dluhy a naše příjmy z daní, z daní jsou poměrně vysoké a eh, potom máme ještě příjmy z úroku, takže máme eh, neto příjmy a žádné dluhy. Je to velice prosté. Eh, v referendu o výdajích se ptáme lidí, eh, schvalují ty výdaje a oni si toho jsou vědomi. Když se vysloví pro, tak je třeba za to zaplatit. To vede k opatrnému postupy, když se schvalují nové výdaje. A takže to funguje poměrně dobře když to rozšíříme na všechny kantony, v uplynulých eh, dvou desetiletích jsme provedli určitá šetření, takže eh, vidíme, jak se to projevuje. Tyto dluhové prsty působí relativně eh, jasně na zvyšování příjmů a omezování výdajů, takže snižují schodky. Ty kantony, které mají dlouhou vrstu, mají jasně nižší schodky a také nižší dluhy. A eh, na úrovni obcí můžeme ukázat, že je tu přímá demokracie ve finančních otázkách. A podle toho zda je povinné finanční referendum či ne, ale v eh, celku mají ty tyto obce asi o 25% nižší dluhy než jiné obce. To znamená, že tyto nástroje opravdu vedou k zajištění fiskální stability. Na celostátní úrovni to vypadá jinak. Tady nemáme finanční referendum, také nemáme žádné automatické přizpůsobování daní. O daních se musí hlasovat, pokud se mají zvyšovat. A nejdůležitější daňové sazby, například DPH, jsou definovány ústavou, takže ty není možné měnit prostřednictvím zákona. To by se musela změnit ústava. A jak už jsem řekl, to by bylo nutné svolat povinné referendum. Proto otázka, dlu, otázka daní je konstruována jinak. A e, e, podle daného faktoru se orientují výdaje a to by se muselo tedy na úrovni konfederace eh, eh, všechno pokazit, ale od začátku asi až do roku 2004 zadlužení konfederace značně stouplo v roce 2005 zadlužení ale pokleslo, i když nedosáhlo eh, stavu z 90. Eh, let, z roku 1990. A když eh, se podíváme, vypadá situace úplně jinak. V roce 1993 občané se zabývali eh, zavedením DPH, ale také hlasovali pro zvýšení sazby eh, ze 6,2 na 6,5 a potom také eh, sociální zabezpečení ve stáří a ve stejném roce souhlasili se zvýšením minerální daně, aby bylo možné dále rozšiřovat dopravní infrastrukturu před dvěma lety poslanci schválili dočasné navýšení DPH eh, pro vytvoření eh, pojištění pro zdravotně postižené. To znamená, když se podaří občanům vysvětlit, že je nutné zajistit tyto příjmy, jsou potom také ochotni většinově hlasovat pro. Nutný je dialog, ale tento dialog se koná samozřejmě před diskuzí, zda hlasovat pro či proti. Kdyby se to eh, rozhodovalo někde nahoře, tak by se takovýto dialog vůbec nekonal. A co váš možná překvapí, finanční ústava konfederace časově omezena. To znamená, že konfederace může jenom do určitého termínu zvýšit daně a potom musí zase předložit stav financí občanů a ti s tím musí vyjádřit souhlas. Je možné, že to na poprvé nefunguje, že to politika musí modifikovat, ale v každém případě to funguje. Naposledy jsme o tom eh, hlasovali v roce 2004 a prošlo to bez problémů. Nutnost hlasovat o té finanční ústavě eh, vede ale k tomu, že se předem eh, vede opravdu intenzivní diskuze, zda a které daně by se měly změnit a jak by měly vypadat. To znamená, že je tu takový tlak o tom eh, na veřejnosti eh, diskutovat a také se tomu věnují sdělovací prostředky. A možná bychom mohli přijít s myšlenkou snížit daně prostřednictvím iniciativy. Strategicky vzato byl jeden takový pokus asi před 20 lety svolat iniciativu, aby se ta přímá daň z eh, příjmu, která je ve prospěch konfederace, zrušilo cestu cestou iniciativy, aby toto právo měli kantony. Eh, v dějinách naší konfederace po roce 1848 byla teprve zavedena přímá takováto spolková daň. Je to vlastně první nebo druhé poloviny 20. století. Lidé naschromáždili podpisy, nevím, zda se jim podařilo dosáhnout 100 tisíců, ale podařilo se přijít s touto iniciativou, ale občané ji tak jasně zamítli, že to bylo eh, beznadějné. Je třeba apelovat na eh, rozum občanů, Eh, také co se týče otázek veřejných financí. Každé hlasování eh, samozřejmě neskončí tak, jako bychom si to přáli, ale v parlamentní demokracii také každé rozhodování není podle našich představ. A když se podíváte na dějiny, myslím si, že jsme země, která má nejvíce zkušeností, kdy se hlasuje o finančních otázkách. Země se strukturou přímé demokracie, která je eh, příhodnější než například v Kalifornii, kdyby tam, když se postupuje rozumně, potom na to občané také zareagují rozumně a vede to k zajištění eh, lepších eh, eh, finančních poměrů, než jak známe u systému iniciativ. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane profesore Kirkesnere. Vy jste naprosto přesně využil času, který vám byl vyhrazen. My to eh, chápeme jako indikativní čas, aby nikdo nehovořil příliš dlouho, ale velmi eh, si vážím toho, jak přesný jste byl. Nyní tady můžete klást otázky oběma referentům, k oběma příspěvkům. Velmi děkuji. Eh, všimli jste si, že eh, náš pan předseda odešel, to znamená, že já se chopím předsednictví eh, a budu tedy udělovat slova jednotlivým poslancům. Děkuji. Pan profesor Schiller zmínil referendum ad hoc a odlešil ho od referenda, které je institucionalizované nebo předepsané. Problém eh, referend ad hoc spočívá v tom, že je naprosto v rukou vlády. To znamená, že vláda se může rozhodnout, kdy se to referendum kone, bude konat, v závislosti na tom, jestli eh, by ho vyhrála nebo ne. Eh, referendum ve Spojeném království v roce 1975 bylo popsáno jako referendum o vstupu, ale tak tomu nebylo, protože Spojené království se připojilo k Evropské unii v roce 1972 s účinností od v roce, v roce 1973 a to referendum se konalo v roce 1975. My jsme tedy organizovali toto referendum a mělo to ten efekt, že eh, konzervativci chtěli zachovat status quo. Nicméně, Navíc to bylo tak, že měli velmi intenzivní eh, propagační kampaň eh, na eh, hlasování pro bylo vynaloženo 20krát více prostředků než na hlasování proti. Pokud jde o uh, rok 2000, tak my jsme tady uh, od všech uh, stran slyšeli, že se bude konat referendum o ústavní smlouvě. Podobně jako ve Švédsku v roce 2009, tomu eh, bylo tak, že se změnila, změnil název, ale nic moc jiného. To znamená, že ta ústavní smlouva byla přebalena jako Evropská reformní smlouva, později Lisabonská smlouva, ale eh, tímto v podstatě eh, zbavilo vlády povinnosti organizovat referendum. Eh, opakovaná referenda jsou vždycky eh, problematická. My jsme slyšeli, že Dánsko opakovalo referendum o Maastrichtské smlouvě, nicméně eh, hlasování pro Maastrichtskou smlouvu ve Francii bylo velmi těsné a takřka to napovídalo, že by se mohlo opakované referendum konat právě tady. Repakované, opakované referendum se konalo v Irsku o fiskální dohodě. A kromě toho tu zazněla ještě jedna otázka, sice jestli by občané měli mít možnost iniciativy iniciovat referendum. Já se domnívám, že pokud tady nejsou žádná omezení v této věci, tak eh, v 50. 60. letech eh, si musíme uvědomit, že eh, velké strany ve Spojeném království se domnívaly, že by se mohlo konat referendum zpěté s migrací, ale když se řekne, že eh, to referendum by bylo nevhodné, tak je to v podstatě eh, skrytá, kon, skryté konstatování, že by to referendum nepadlo, nedopadlo dobře. Já si z části re, eh, pamatuji referendum v Kalifornii na přelomu 70. 80. let. Kaliforniané se rozhodovali o tom, jestli by bylo dobré snížit eh, daně nebo ne. Na druhou stranu se domnívám, že by bylo velmi vhodné, kdyby se konalo referendum o celkovém ekonomickém přístupu. Eh, já se nechci vměšovat do záležitostí týkající se Řecka, není to naše věc, ale bylo by velmi dobré, kdyby Řecko eh, uspořádalo referendum o úsporné politice. O té o těch úsporách, které jsou na eh, Řecko uvaleny, protože eh, pokud by se to referendum konalo, mohlo by eh, Řecko snáze překonat dluhovou brzdu a to zadlužení. Já si myslím, že bychom také mohli snížit věkovou účast pro účast v referendu, protože i žáci základní školy by nám mohli napovědět tu odpověď. Děkuji. Eh, děkuji, pane profesore Kirkesnere. Já bych vám ráda poděkovala za velmi eh, kompaktní a snadno srozumitelnou eh, prezentaci, kterou jste tu přednesl. Nebyl to žádný připravený referát, spíše stanovisko. A mám k němu jednu otázku. Ráda bych se vás zeptala, jak eh, nakládáte s následujícími problémy. Ve vašem kantonu je pravděpodobně jednodušší prosadit dobré argumenty, předložit eh, dobré argumenty, eh, ospravedlnit zvýšení daní, pokud například o to, aby se postavila nová škola, nové, nový plavecký stadion, protože je to něco, co občanům přináší bezprostřední výhody. Na druhou stranu si umím jen těžko představit, eh, jak bychom přesvědčili občany o tom, že je potřeba vynaložit finanční prostředky na asilové domy. Nebo jak by bylo možno eh, prosazovat nějaké iniciativy v sociální oblasti, které nejsou eh, snadno komunikovatelné vůči veřejnosti, o kterých se s veřejností nediskutuje tak snadno. Děkuji. Děkuji. Eh, máme tady Já si myslím, že odpověď je poměrně jednoduchá. Samozřejmě je jasné, že čím konkrétnější je účel tě, vynaložení těch finančních prostředků, tím spíše jsou občané ochotni s tím souhlasit. Je například zajímavé, že zvýšení eh, daně z minerálních olejů v roce 1993 mělo sloužit k dalšímu rozvoji dopravní infrastruktury. To znamená, že eh, se to nemusí týkat pouze obecní úrovně, může se to týkat i národní úrovně. Pokud jde o asilovou politiku, tomto smyslu vám mohu dát za pravdu. Tady jsou samozřejmě velké problémy. Přičemž naše problémy se netýkají e, financování, to se v podstatě upravuje národně, ale e, otázka spíše zní, kde se ty azolové domy budou stavět. To potom naráží na odpor, ale není to odpor, který by bylo možno řešit prostřednictvím referent. E, to pravděpodobně znáte i z jiných zemí, protože tady tomto ohledu není Švýcarsko ojedinělé. Pokud se podíváte na tu sociální oblast, navýšení daně z přidané hodnoty, tak aby bylo možno financovat péči o seniory nebo navýšení e, daně z přidané hodnoty, aby e, bylo možno financovat pojištění postižených osob. To je samozřejmě velmi problematické a e, intenzivně diskutované téma, protože často se objevuje odpor proti tomu, ale musím říct, že i v takto ožehových otázkách je tomu tak, že pokud eh, vedete příslušnou kampaň, můžete občany eh, přesvědčit. Nemusí se to podařit. Vždycky při každém hlasování není možné tvrdit, že každé hlasování dopadne tak, jak si přejete ale není to tak, že by bylo naprosto nemožné před, eh, občany získat a přesvědčit pro takovéto věci. Pouze se musíte snažit. Pokud se nesnažíte, tak se to samozřejmě může i nepodařit. Alors, oui. Ja, herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Já bych také rád položil otázku. Ještě stručný příspěvek k Evelyn. To byl také důvod, proč jsme pozvali experty z ne Evrop, ze země mimo EU. Budeme tu mít ještě další experty, protože bychom chtěli vědět, jak to vypadá v praxi, jaké to má dopady. Není to uh, složitější, například jak financovat programy, uh, sociální programy pro žadatele o azyl, než třeba zajištění plovány. V Švýcarsku jsou uh, kromě uh, Eh, referent a všelidových hlasování i prastaré formy eh, obcí a já jsem se s tím seznámil spolu se spolkem, který vedu jsem eh, uspořádal cestu a při jedné návštěvě jsem se zúčastnil takové obce, schromáždění obce v Apncelu, kdy se obyvatele této obce sejdou na náměstí v Apncelu. Je to docela dobře možné, protože počet obyvatel je poměrně malý. A tenkrát byla situace taková, že Švýcarsko se rozhodlo, že velkou část svého zlatého pokladu prodá. Bylo to zlato, které eh, bylo uloženo eh, centrálních bank a Švýcarsko řeklo, to nepotřebujeme. A bylo rozhodnuto, že o tom osudu zlata nebude rozhodovat vláda. To zlato přece eh, patří lidem, občanům a tak se rozhodovalo v kantonech. A e, zastupitelstvo kantonu e, řeklo, my jsme o tom diskutovali a předkládáme návrh. My jsme vždy chtěli dělat přístavbu radnice nebo rozšířit silnici z bodu A do bodu B a potom se přihlásila skupina mladých lidí a řekla, no to jsou typické výdaje, které se musí financovat z obecního rozpočtu a toto byl poklad lidí, který se naschromáždil po celá léta, tak bylo rozhodnuto, že bude eh, poskytnut eh, nadaci pro sociální účely, pro eh, podporu sirotků, možná pro výstavbu škol, ale i pro sociální účely. A potom se o tom diskutovalo na náměstí a tito mladí lidé se svou iniciativou zvítězili, přesvědčili o tom, tom obyvatele. Ale já mám dvě otázky eh, na eh, oba přednášející. Otázka eh, Teo Schillerovi. Teo, ty jsi velice jasně ukázal podle jednotlivých zemí, které reformy je třeba zlepšit. Jak se tedy díváš na přímou demokracii v zemích Evropské unie? a možnosti jejího zlepšování, ale ty jsi eh, nehovořil eh, příliš o úrovni Evropské unie. Já bych se chtěl proto zeptat, zda je přímá demokracie také modelem pro Evropskou unii a pokud ano, co je třeba přitom respektovat. Je třeba respektovat určité většinové poměry anebo ještě další otázky. To je můj dotaz Teo Šlerovi. A co se týče profesora Kěřkesnera, musím eh, začít větší šíře v současnosti jsme v situaci, že se eh, snažíme zvládnout eh, zadlužení rozpočtu členských států byl eh, vytvořen Evropský fond stability. Kromě toho Evropská centrální banka permanentně poskytuje prostředky v neomezené výši a současně v mnoha zemích Evropy se lidé zlobí, že je to technokraticky prosazovaná autoritářská politika. A když hovoříme s lidmi, tak zjišťujeme, že v Evropě převládá nálada, že o těch rozhodujících otázkách se rozhoduje bez nás, aniž by se nás vůbec zeptali. A mnozí si myslí, že jiné návrhy by byly rozumnější, že by věděli, jak na to, ale že nemají příležitost to vyjádřit. Koná se žádná otevřená diskuze Eh, takže se tu nepředkládají žádné alternativy, prostě se to prosazuje, je těžké eh, obyvatele získat eh, pro toto rozhodnutí a když se na to podíváme z politických hledisek, tak to vede k převaze technokratické vlády a k úbytku demokracie. Jistě můžeme pochybovat o tom, zda to bude eh, dlouho takto fungovat, zda ty zásahy ze strany národních států do rozpočtu eh, se projeví tak, jak si to představují. A já bych se chtěl zeptat, zda bychom nemohli uvažovat právě naopak. Například ve Švýcarsku sami občané zavedli nástroj dluhové brzdy, takže je to omezení, aby se stát eh, nezadlužoval, ale toto omezení nebylo dáno dáno z hora, nebylo nařízeno, ale občané sami a jejich zástupci si to sami stanovili. Nebylo by možné přemýšlet i v Evropě o cestách, jak řešit eh, krizi demokratickými způsoby, aby se eh, na tom podíleli občané, jak eh, bychom mm, dostali do rozumného poměru výdaje příjmy v Evropě. A členských státech, jak dospět k rozumnému vyrovnání dluhu, protože jednoho dne je bude nutné je snížit a vyrovnat. Do jaké míry tedy bude možné finanční vyrovnání mezi evropskými zeměmi, podle jakého mechanismu? Nebylo by myslitelné, že bychom na toto téma vedli ve, o veřejnou otevřenou diskuzi. Včera jsme o tom hovořili, Roberto, já jsem se ptal na eh, konventa demokracii o otázka odpověď byla ano, ale ne eh, teď. Nejprve se musíme dostat na jistou půdu. Já bych ale právě chtěl říci, ne, nemusíme udělat to právě nyní v době krize, protože jinak budeme ztrácet eh, podporu občanů a budeme zabřehávat stále více do krize. Já bych byl rád, kdybyste ze svých eh, zkušeností, které nemáte jenom jako státní příslušníci eh, Švýcarska, ale také díky tomu, že jste to zrovnávali s různými systémy, mohli byste odpovědět tedy na tuto otázku? Děkuji vám. Ještě tady žádal o slovo pan kolega. Ano, děkuji vám. Já se omlouvám, že se musel část diskuse být nepřítomen, ale musel jsem jít do výboru pro bezpečnost a obranu. Jaký je dopad Eh, takových experimentů s přímou demokracií na politické, eh, na politické strany. Zdá se mi, že je zjevné, že není možné vést kampaň či eh, prostě propagovat evropské referendum, referendum v případě, že tady nejsou určité silné politické strany či jiné organizace, s jasným vedením. Zdá se mi také zjevné, že politické strany, které se uchylují k referendu, většinou k tomu přistupují z pozice slabosti či neschopnosti vyřešit nějakou kontroverzní či velice složitou otázku. Co znamená, že vlastně odpovědnost za přijetí politické roz, rozho, rozhodnutí vnutí voličům. Zdá se mi také, že vlastně dopad referenda na politické strany je rozdělení, narušení soudržnosti. A že to probíhá v atmosféře populismu, populisticky vedených kampaní. Dále. Parlamenty, které vyhlásí referendum, jsou důsledku oslabeny jakožto reprezentativní instituce. V Evropské unii nemáme federální politické strany. A je k tomu odpor i zde v Evropském parlamentu. Je tedy odpor k, pro vytváření skutečně evropských politických stran. Komise eh, právě zveřejnila takový návrh eh, stanov evropské politické strany, které vlastně mm, neumožňují, neumožňují takové evropské politické straně vést kampaň ve věci evropského referenda. Nebo při volbách do Evropského parlamentu. Mohli byste prosím se vyjádřit k úloze politických stran v celé této záležitosti a jaký je dopad referenda na tyto politické strany? Äh, äh, to byly celkem tři otázky. Za prvé, finanční krize. Pokud bych o tom měl začít hovořit, tak bych na to potřeboval alespoň půl hodiny. Pokud to mám schrnout, tak eh, samozřejmě je to tak, že přímá demokracie nemůže eh, napravit to, co se pokazilo v minulých letech. Eh, Němci, Němci a Francouzi a eh, porušili Maastrichtskou smlouvu, nebyla dodržena další pravidla a nyní tady Evropská unie nebo konkrétně eurozóna se nachází eh, ve velmi problematické situaci a já v tuto chvíli nevidím možnost, jak by to bylo možno vyřešit na základě přímé demokracie. To znamená, že se nemůžeme, to neznamená, že se v tuto chvíli nemůžeme zamyslet nad tím, jak bychom eh, přímou demokracii mohli do budoucna zavést eh, tak, abychom zabránili takovýmto případům, ale myslím si, že krátkodobě to nepomůže a účinek takových prvků přímé demokracie, a to víme i ze Švýcarska, je dlouhodobý. Trvá to, než se plně rozvine účinek prvků eh, přímé demokracie. Ani ve Švýcarsku to nepadlo, nespadlo z nebe. Eh, když jsme v roce 1848 založili spolkový federální stát, tak jsme neměli takřka žádné prvky přímé demokracie demokracie, rozvíjelo se to postupně eh, v, letech 1874, 91 eh, a tak dále. Je to skutečně evoluční proces. Eh, zavádíte to a my jsme to zaváděli v situaci, kdy nikdo přesně nevěděl, jak to má vypadat. V každém případě o tom musíme diskutovat, musíme se zamyslet nad tím, jak by to do budoucna bylo možno učinit lépe, ale naděje, že díky přímé demokracii vyřešíme finanční krizi, je iluzorní. Já nechci v tuto chvíli hovořit o tom, co je možno učinit, ale zkrátka tady byly spáchány některé hříchy a není možno je odčinit a napravit eh, tím, že eh, zkrátka zavedeme nějaké nástroje nebo prvky přímé demokracie. Druhá otázka. Vztah mezi přímou demokracií a stranami. Jedna věc je pravda. Pokud máte přímou demokracii, Především, pokud je tak rozvinutá, jak se rozvinula ve Švýcarsku, tak eh, role stran je menší než v čistě reprezentativním systému. V takovémto případě totiž máte možnost eh, dávat na politický program věci nezávisle na politických, politických stranách. Děje se tak poměrně často a z části je to také úspěšné. Eh, poslední příklad se týkal iniciativy která byla eh, velmi problematická, protože kolidovala s lidskými právy, ale tu iniciativu rozvinuly dvě ženy, nejprve bez podpory stran a ta iniciativa byla k eh, překvapení všech velmi úspěšná již zmíněná iniciativa týkající se odstranění armády, to také nebyla stranická iniciativa, byť samozřejmě určité strany s tím sympatizovaly a podporovaly tuto iniciativu, ale eh, svým účinkem eh, byla tato iniciativa velmi úspěšná, byť tedy nakonec neprošla. To znamená, že skutečnost, že existují iniciativy nebo referenda a eh, že tady je něco co, na čem se eh, shodly všechny parlamentní strany a potom se to předloží občanům, eh, ne, nevypovídá nic o tom, jak to dopadne, jestli to bude přijato nebo ne. Referendum je nástroj pro kontrolu parlamentu, vlády, pokud parlament nebo, referen, eh, nebo vláda přijmou nějaké rozhodnutí, které očividně ne, není pochuti většině veřejnosti. To znamená, že přímá demokracie je nástroj, který umožňuje eh, občanům omezit tu nadvládu stran, kterou známe například z Německa. Z části to občany zbavuje této nadvlády a vytváří jim eh, prostor, manévrovací prostor. Není možné přistoupit eh, ze strany eh, k celému parlamentnímu procesu a domnívat se, že ten parlamentní proces ovládneme. My zkrátka eh, se s tímto způsobem snažíme rozšiřovat přístup k politickým tématům. My jsme ve Švýcarsku rozhodovali o moratoriu, o odstranění jaderné energie. Bylo to těsnou většinou zamítnuto v době, kdy v Německu a v jiných eh, evropských zemích se ještě vůbec nepomýšlelo na to, že by jaderná energie mohla představovat eh, nebezpečný zdroj energie. V Německu se to dostalo na pořad jednání teprve tehdy, když se dostali do spolkového sněmu zelení, ale to bylo mnohem později. Do té doby byly všechny velké strany v Německu pro jadernou energii a my ve Švýcarsku už jsme o tom hlasovali. Nebylo to eh, v zájmu a ku prospěchu velkých stran ve Švýcarsku. To znamená, že tady možnosti a manévrovací prostor skutečně jsou. A nyní na závěr ještě jedna věc. Samozřejmě, že u referenda je možno říci, že eh, veřejnost může říct ano nebo ne. Pouze ano a nebo pouze ne. To znamená, že někdo může tvrdit, že je to omezené. Pokud se podíváme na parlamentní diskurs, tam můžete předkládat pozměňovací návrhy a tak dále. To je samozřejmě pravda, ale i parlament musí při tom závěrečném hlasování říci buď ano nebo ne. I tady to hlasování může vypadat přesně takhle. A referendum není nic jiného než dodatečné hlasování po té, co tedy proběhl celý ten politický parlamentní diskurs a ten diskurs je někdy dokonce eh, intenzivnější, když je potřeba to potom schvalovat v referendu. Diskutuje se o tom i v parlamentu více, eh, když následuje referendum. Často se eh, toho mohou chopit ty politické strany, které v parlamentu eh, prohrály. To znamená, že pokud člověk v parlamentu prohraje, ale má za svými zády podporu většiny veřejnosti, tak se může pokusit o vítězství v referendu. Německo pořádku, eh, se v takovémto případě eh, můžeme obrátit na spolkový ústavní soud. Já si myslím, že to je tedy podobná situace. Děkuji. Děkuji, pan Schiller. Já. Děkuji vám za veškeré podněty a otázky. Než přejdu k ústřední otázce, kterou položil Gerald Hefner, která se týká evropské úrovně, dovolte mi poskytnout ještě několik informací. Právě mi bylo sděleno, že Finsko v průběhu tohoto roku uspořádá občanskou iniciativu ve smyslu iniciativy ke konkrétní agendě, ale o výsledku vás nemohu informovat. To znamená, že e, je vývoj v pohybu v některých členských státech. Švédsko také zavedlo občanskou iniciativu e, s hlasovacím právem a to je také novinka. A ještě jednu připomínku e, k tématu Kalifornie, jak o tom hovořil pan Bronx. Souvisí to také s ekonomickou a finanční krizí. V roce 1935, tedy v době světové hospodářské krize Kalifornie zavedla něco jako dluhovou brzdu, ale ve zvláštní podobě. Od té doby se v Kalifornii vyžaduje dvou třetinová většina v obou komorách kongresu, když se eh, schvaluje rozpočet. A to je velice důležité. Je nutné dosáhnout konsensu, ale ukazuje to důvod, proč Kalifornie není schopná jednat. Když eh, v letech 76 a 78 došlo k mimořádnému obrovskému navýšení daní a strany byly neschopné eh, navrhnout úpravy, které by poskytly určité kompenzace. Potom tento negativní mytus Kalifornie eh, právě, eh, že nezvládá své finance v důsledku přímé demokracie. Musíme to Eh, vidět jako celý obrázek a musíme se vyvarovat nesprávných předpisů. Tato dvou třetinová eh, většina eh, z roku 1935 má být teď v Kalifornii odstraněna, ale nedaří se to. Kotáce přijme demokracie na evropské úrovni. Já jsem to nevynechal ze zdvořilosti, ale v důsledku stanoveného času. Byl jsem dostatečně eh, nezdvořilý, že jsem eh, ještě využil pár minut eh, navíc pro to mé rozsáhlé téma, ale já se domnívám, že na evropské úrovni se má rozvíjet přímá demokracie. Jistě se může vytvořit jenom postupně, krok za krokem a Evropská občanská iniciativa může být prvním začátkem. Já se domnívám, že se můžeme přiučit ze švýcarské zkušenosti, jak eh, v roce 1874 bylo zavedeno fakultativní referendum, které vytvořilo možnost, aby se občané vyslovili eh, proti zákonu před jeho vstupem v platnost díky referendu. A já se domnívám, že na evropské úrovni, kdyby bylo zavedeno takovéto referendum, že by tedy občané se mohli vyslovit k určitému zákonu, který byl schválen, ale ještě nevstoupil v platnost, že by to mohl být velice důležitý prostředek demokracie. Za prvé, jak ovlivňovat rozhodování, která v evropském rozhodovacím systému Eh, eh, hovoříme o sekundární demokracii, eh, by byla otestována, do jaké míry jsou únosná. Doposud to možné nebylo. Možná některé mocné sdělovací prostředky se vyjadřovaly a masivně zaútočili za nová rozhodnutí Bruselu, ale občané takovou tu možnost nemají, nebo existují zájmové skupiny, které eh, již hrály určitou roli při dřívější legislativě. Vy víte sami, kolik tisíc lobbystů působí zde v Bruselu. Takže takováto možnost spochybnit rozhodnutí o eh, zákonu by splňovalo do doplňující kontrolní funkci, kterou by mohli občané převzít, ale za druhé se domnívám, že takovéto e, pochybňování e, zákonu nebo rozhodnutí by rozpoutalo obrovskou veřejnou diskuzi v evropských zemích. A vyžádalo by si to, aby evropské instituce, Evropská komise, ale i e, vlády, rady ministrů, Evropský parlament, aby eh, obhajovali takováto rozhodnutí eh, vůči evropské veřejnosti, která by takto vznikla. To je, myslím, velice důležité. A tady to můžeme spojit s otázkou úlohy a vlivu politických stran. Já se totiž domnívám, že kdybychom uplatnili tento nástroj, tak by i politické strany v Evropském parlamentu stály před rozhodující výzvou. Mohlo by to být i kontroverzní a museli by zaujmout vlastní pozici k té věcné otázce, k tomu rozhodování a museli by ji obhajovat. V politickém systému němž eh, Evropský parlament trpí tím, že nefunguje jako ve smyslu vlády a opozice, eh, že nezíská spektakulární legitimizaci při eh, volbách, ale jsou to spíše volby druhořadé s nízkou účastí ve volbách, takže je to tedy nízká míra legitimizace politické strany by tak eh, splňovaly úplně jinou funkci na veřejnosti a měly by zejména šanci a mohli by diskutovat o takovýchto rozhodnutích s eh, evropskou veřejností. Já rozhodně nejsem proti tomu, aby se používal nástroj Evropské občanské iniciativy, který se teď rozbíhá a aby se dále rozšiřoval eh, v plné právo iniciativy. Na jehož konci by se mohlo konat hlasování, ale dovedl bych si představit, že bude to pořadí eh, snáze eh, realizovatelné ne, když bude eh, nejprve vytvořeno referendum z podnětu občanů. A pokládám za eh, zásadní, abychom diferencovali, když doposud hovoříme o Evropě a evropských referendech, pak eh, vždy hovoříme o velkých otázkách smluv nebo ústavy, ale nehovoříme o otázkách, eh, které se v politickém životě běžně musí rozhodovat. A potom nastává taková situace, že když se diskutuje o velkých ústavních otázkách a zvažuje se vypsání referenda, že potom stojíme před otázkou, zda bychom nyní měli poprvé se e, ptát, co si občané myslí o takovéto smlouvě. Taková byla situace v Nizozemsku. To bylo úplně prvé referendum, které se v Nizozemsku konalo. A když se vláda pořádně neangažuje ve prospěch smlouvy, pak se nemůže divit, e, že prohraje v takovémto hlasování. Ale já se domnívám, že význam přímé demokracie na evropské úrovni nelze eh, spojovat primárně s eh, ústavními otázkami. V prvé řadě jde o rámec eh, běžného politického rozhodování a proto jsem ve svém příspěvku tak podrobně hovořil o situaci v jednotlivých členských státech, protože právě v těchto státech nejde e, o ústavní otázky. Jistě, ty jsou velice důležité, jsou to nejdůležitější otázky, ale tam jde o pravidelnou institucionalizovanou praxi, která vede ke kultuře přímé demokracie a jenom tímto způsobem můžeme v Evropě zajistit určitou pravidelnost a četnost jako základ eh, kultury politické participace na evropské úrovni. A dovolte mi ještě poslední krátkou připomínku. Rád bych se vyjádřil k tomu, co řekl pan Duff, eh, tedy k eh, vlivu na politické strany. Vede se kontroverzní diskuze ve vědeckých kruzích. Zda není situace taková, že příliš dominují eh, procesy referend, a kdy je to vlastně jenom střed názorů mezi politickými stranami. Tomu tak eh, úplně není, ale tato diskuze se vede. Vy jste velice plasticky vylíčil otázka, zda eh, referenda nemohou eh, vést k rozkolu politických stran. V mnoha věcných otázkách se to jistě děje, ale jsou tu zkušenosti eh, právě naopak, <clears throat> když jsou rozhádané strany, tak přistoupí k referendu, aby nivelizovali ten spor. Ubírá se to oběma směry. Weitergeben a také můžeme hovořit o takové zkušenosti, že politické strany v prostředí demokratického procesu budou spíše posíleny, protože musí svou politiku lépe formulovat, srozumitelněji lépe ji obhajovat, lépe volit argumenty. A tím se rozvíjí i politické strany. Politické strany jsou mnohdy proto tak slabé, protože ztratili vztah k občanům. A konečně na závěr, ale to je v podstatě poznámka k současné finanční a hospodářské krize. To, co zažíváme, není pouze velká krize důvěry u občanů. Jde o důvěru v rozhodování na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých členských států, ale jde o ztrátu důvěry v kompetence institucí. Na jedné straně ty instituce eh, si nárokují stále více technokratické rozhodovací pravomoci, ale zároveň nemají kompetenci nutnou k tomu, aby se vyhnuli krizi, do které jsme tím spadli. Já si tady pokládám otázku, v čem spočívala kompetence eh, španělských bank při tom, když eh, připustili takovou to realitní bublinu, tu krizi na trhu realit. Já si myslím, že to platí z obecného hlediska pro eh, celý základ eh, legitimizace na základě výstupu. Často je to tak, že není k dispozici dostatečná věcná kompetence. A v takové situaci se začíná hovořit o přímé demokracii jako o nástroji revitalizace demokracie vůbec. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore. Zbývá nám ještě pět minut. Ale vystoupit se pan Jürgen. Já bych se chtěl zeptat pana Kirchnera, ale týká se to tématiky, o které hovořil pan Hefner a ta tématika zní, existuje evropská solidarita, je nějaká možnost říci, vy jste to se tak neformulovala, ale to je to pozadí, ať Němci něco zaplatí, ale měli by si uvědomit, že také za to něco dostanou, pokud řekové splní ty a ty podmínky, tedy ne ve smyslu autority. A teď otázka na pana Kirche Gessnera. Ten poslední dopis z Berlína je velice dobrý. Peter Schneider, nevím odkud, z Hanofru řekl, že se musí Evropa ze švýcarštit a nebo zanikne. A jde o tento problém. Existuje takový skvělý uh, model švýcarské demokracie, který by byl užitečný pro sousedy. Já vím, kde se to neodehrává, to jsou ty daně, ale jsou nějaké pozitivní příklady, kdy Švýcaři řeknou, musíme se zabývat zájmy našich sousedů a musíme je zohlednit, než tak, jak by to odpovídalo jenom podle našich zákonů. To by bylo povzbudí. Já vím, že je to obtížné. My jistě nebudeme porušovat za tímto účelem své zákony, ale dvě věci. Jednak máme relativ relativně eh, velice dobré, smysluplné finanční vyrovnání, mnohem lepší než v Německu. Ampassant eh, to je eh, velice špatná konstrukce v Německu, ale mám pochybnosti o tom, zda Evropa dozrála tak daleko, že by bylo možné vytvořit evropské finanční vyrovnání. Tady jsou regionální fondy, které tuto funkci trochu splňují, ale zda by se mohly rozšířit na přímé finanční vyrovnání, to nevím E, e, my jsme vytvořili ve Švýcarsku finanční vyrovnání v roce 1848 a Evropa e, ne, spojená Evropa neexistuje tak dlouho jako tedy naše finanční vyrovnání. Já nevím, pokud by se to mohlo přenést na úplně jiné struktury Eh, na druhé straně v eh, příhraničních oblastech u Boramského jezera nebo u Milhausenu máme velice eh, dobré kontakty se sousedními státy, i spolkovými státy, s Lichtensteinskem, s Foralbernskem. A když je třeba řešit problémy, tak intenzivně spolupracujeme. To znamená, že takto postupujeme se sousedy. Samozřejmě v rámci toho, co nám ústava dovolí, volí. A kromě toho v mnoha oblastech eh, Švýcarsko působí mezinárodních otázkách, kde by nemuselo, ale tak postupují i jiné státy. Jak již bylo řečeno, jsem skeptický, zda by něco takového mohlo v Evropě vzniknout v dohledné době jako evropské finanční vyrovnání. To by Evropa musela Eh, udělat mnohem velký krok. I psychologické propojení by bylo zapotřebí o eh, <clears throat> démosu. Nemůžeme hovořit, muselo by být eh, vytvořeno, vytvořeny předpoklady, aby něco takového vzniklo. Když se zeptáte Němce, zda chtějí podpořit řeky, tak velká většina se vyjádří zamítavě a v jiných zemích situace nebude asi jiná. Já se na to dívám samozřejmě zvenčí. Myslím, že Evropa ještě není tak daleko, aby mohla něco takového vytvořit. Pan Hefner, spolupředseda, chce ještě vystoupit. To byla velmi zajímavá rozprava. Není to konec, ale spíše začátek velmi zajímavých úvah, velmi zajímavé diskuze. Dovolte mi, abych k tomu krátce něco řekl. Pokud srovnáme Německo a Švýcarsko, tak zjistíme, že jsou to těsní sousedé a e, na Evropě je fascinující ta rozmanitost, mnohost. Nejsme všichni stejní, jsme e, různí, rozdílní. Například Švýcaři jsou mnohem skromnější než Němci. E, pane Kirchgesner, vy se snažíte pravidelně vyhnout tomu, eh, abyste švýcarský model vyhlašoval za vzor pro Evropu. Já si myslím, že máte pravdu. Já si myslím, že by bylo příliš jednoduché myslet si, že můžeme něco napodobit, něco, co funguje na eh, úrovni jednoho členského státu nebo jednoho národního státu. Přesto si domnívám, že eh, tak, takto jednoduchá odpověď by nebyla správná. My bychom se od vás mohli něco naučit z vašich eh, rozsáhlých empirických výzkumů v 90. letech jsem zjistil, že je velký rozdíl, jestli se člověk nějakého rozhodování účastní nebo ne. Já si myslím, že to známe i z vlastního života. u všech je to tak. Když mě někdo řekne, musíš to udělat tak a tak a tohle to udělat nesmíš, tak jsem v podstatě rozčílen. Ale když se účastním toho rozhodování, tak to vypadá úplně jinak. A pokud stát eh, požaduje od občanů peníze na daně a neumožní jim účastnit se rozhodování o těch penězích, tak potom eh, se samozřejmě eh, člověk snaží zabránit tomu, aby eh, státu peníze dával ale když je vedena diskuze o tom, jak jsou ty peníze použity, podobně jako ve Švýcarsku, eh, tak je to najednou jinak, najednou je to společné rozhodnutí. A já si myslím, že samozřejmě máte pravdu, když eh, se na to díváte staticky s ohledem na dnešní situaci. Říkáte, že Německu v tuto chvíli by nebyla k dispozici ochota eh, dát něco Řecku, tak to je právě ta fatální věc, o které tady hovoříme v Německu. Je zlost, Eh, je patrná zlost, protože lidé mají pocit, že se jich nikdo neptá na to, jak jsou použity peníze. A v Řecku eh, zase je patrná zlost kvůli těm úkolům, které jsou Řecku eh, předepsány. Všichni mají pocit, že jim, je jim je něco předepisováno z hora. Já si myslím, že ten problém, to dilema nemůžeme jednoduše vyřešit. Není eh, možné to vyřešit tak, že zkrátka řekneme, že nahoře bude přijato nějaké lepší rozhodnutí. Já si myslím, že jediná cesta spočívá v tom, že eh, do vlastního problému, do řešení toho problému zapojíme veřejnost, občany. Ukážeme jim, jaké cesty existují. Já si myslím, že střednědobě je možno dosáhnout něčeho takového jako jakéhosi evropského finančního vyrovnání. Samozřejmě, že to bude vypadat jinak eh, než ve Švýcarsku Maďarsku a bude to úplně jiné než to, co známe v tuto chvíli z Německa. Ale nabízí se velká otázka, proč z takového procesu diskuze nebo jestli je možno to tedy vytvořit eh, v rámci diskuze, které se budou účastnit lidé, anebo jestli je to možno přivodit nějak z hora. Já si myslím, že dnešní diskuze, dnešní rozprava byla velmi důležitá, protože jsme hovořili o tom, jak je možno nové nástroje eh, uplatnit v rámci eh, toho, té ekonomické zprávy, fiskální dohoda, monetární, hospodářská unie a tak dále. Jak je možno eh, ty nástroje uplatňovat? Já si myslím, že diskuze není u konce, ale že je to spíše začátek a že dnešní slyšení pro nás bylo velkou pomocí. Na závěr mi dovolte, abych řekla ještě jednu věc. Podle mě není náhoda, že Švýcarsku se podařilo po tak dlouhou dobu vytvořit a žít silnou identitou, byť jsou to různé kmeny, které hovoří čtyřmi různými jazyky. Já si myslím, že nikde jinde nejsou lidé identifikováni se svým státem tolik jako ve Švýcarsku. My v Evropské unii máme 27 členských států a nabízí se otázka, jak vzniká společná identita. Ve Švýcarsku vzniká ta společná identita především tím, že lidé spolu neustále diskutují na základě různých referent, na základě různých iniciativ a řeší, jak budou utvářet společný život. Tím tedy vzniká ta společná identita. Děkuji. Credo che abbiamo veramente pochi secondi, ma mi se... Mm, zbývá nám ještě pár chvil. Myslím, že je správné dát ještě naposled slovo panu profesorovi ze Švýcarska. Rád bych to ještě krátce doplnil k otázce pana Jirkese. Já jsem eh, na to předtím zapomněl. My jsme hlasovali, že vyplatíme miliardu EU do Fondu soudržnosti pro východní rozšíření, i když eh, nemáme přímou účast. Takže to jsou takové případy, kdy Švýcarsko poskytlo eh, peníze, i když to nebylo jenom sousedství. A ancora bisogno a děkujeme, děkujeme Švýcarsku. Budeme asi potřebovat ještě takové další příspěvky od Švýcarska. <clears throat> Končíme dnešní dopolední zasedání. Chci poděkovat <clears throat> paní Gurmaj, která mě odpoledne vystřídá na předsednické židli, protože já budu mít další povinnosti, ale děkuji především všem expertům i těm, kteří budou hovořit odpoledne.